Good afternoon, dear colleagues. Welcome, welcome in our... Uh, eh, Dobré odpoledne, kolegové. Vítám vás na našem výboru. Toto je trošku neobvyklá místnost. Já eh, tady eh, se rozhlížím, abych zjistila, kde kdo sedí kolik je členů, kteří dorazili, ale tak to zkrátka je. A já bych začala schválením programu. Pokud nemáte žádné připomínky, můžeme program eh, schválit v té předložené podobě. Budeme mít tlumočení do 16 jazyků a jako obvykle eh, je zasedání vysíláno na internetu. Všechny nezbytné dokumenty naleznete k dispozici v elektronické podobě. Mám následující informace, pokud jde o zasedání koordinátorů z dnešního dopoledne. Následující experti budou přizváni eh, k dalšímu eh, hearingu 16 eh, června. Bude to paní Doroty Sár z Deutsche Umwelthilfe, pan Pasko Sabido a pan Oliver Hoodman z Corporate Europe Observatory, profesor Kai Borkest. Eh, Univerzita Aschaffenburg pro aplikované vědy a pan Daniel Lange, CEO. Eh, eh, Písemné otázky budou s předstihem rozeslány všem hostům. Dnes dopoledne jsme tady měli určité setkání a s ohledem na to přijmu příslušná opatření musíme zajistit, aby všichni svědci a experti, se kterými počítá náš plán, eh, předstoupili ke slyšení eh, postupně a eh, nedávno, nebo před chvílí jsem měla kontakt s předsedou výboru IMCO, abychom lépe skoordinovali naše harmonogramy, pokud jde o probíhající práci rámce pro homologaci otázky zašleme eh, výrobcům eh, automobilů a subdodavatelům. My jsme tady navrhli k tomu příslušný text eh, společně s koordinátory a zpravodaji. Máme tady další požadavek, které, který počlem, počleme JRC e v návaznosti na slyšení, až zvážíme informace, které do té doby eh, tedy vyslechneme. Zatím tady ještě nebyly všechny informace dostatečné. A všechny oficiální připomínky budou, nebo informace budou zveřejněny na webových stránkách. Má někdo nějaké připomínky? That is not the case. Um, then the... Není tomu tak? Máme tady eh, také protokol z 19.4. Ty jsou k dispozici eh, online a pokud nemáte žádné připomínky, tak budou považovány, protokol bude považován nebo zápis bude považován za schválení. Pokud nemáte žádné připomínky, myslím si, že můžeme přejít k první části dnešního slyšení a já bych ráda vřele přivítala pana Richarda Smokerse, to je eh, hlavní eh, konzultant, a potom tady máme pana Roba eh, Kulenera z organizace TNO, Nizozemské organizace pro aplikaci vědeckého výzkumu. Tato organizace je známá právě pod zkratkou TNO. Na první část máme Vyhrazeno 1 hodinu 50 minut a já bych ráda dala slovo panu Richardu Smekersovi a bychom mohli zahájit naše slyšení. Máte slovo. First of all, uh, thanks to, uh, to the committee for, for inviting us. Děkuji pěkně, děkuji především výboru za pozvání. Mám pro vás prezentaci, nebudu samozřejmě hovořit o všech podrobnostech spíše dám přednost eh, další diskusi. Takže tady to jsou výsledky eh, našich testů ohledně emisí eh, NO2 a CO2. TNO už vám byl představen, náš ústav. My jsme Eh, tedy Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum. Eh, máme tři tisíce zaměstnanců, kteří působí v mnoha oblastech a jedna z nich je eh, udržitelná logistika a doprava. Tam provádíme měření emisí vozidel s cílem posoudit dopad na životní prostředí. Když se podíváte, čemu jsme se věnovali v posledních pěti letech, byly ta, byla to vozidla Euro 5, Euro 6, osobní vozidla i dodávková vozidla. Testy jsme prováděli jak v laboratořích, tak na, na komunikacích. Pro Euro 5 tady máme faktor 3,5 jsou to vyšší hodnoty než eh, hodnoty používané pro homologaci. Pro Euro 6 je tam faktor 2 až 6 a pro Evropě tedy 3,5. Eh, to znamená, že jsou tam vyšší emise eh, v, té, hm, v tom provozu. Tento obrázek představuje celou škálu vozidel nejrůznějších značek a modelů. jak vypadal ten testovací program. Prováděli jsme jej pro naše ministerstvo pro infrastrukturu a životní prostředí, provádíme jej po dobu 30 let a je tam eh, několik projektů, v rámci kterých měříme osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy. Nejde o to, abychom vymáhali příslušné zákony upravující emise, my chceme si udělat spíše eh, představu o tom, jak to vypadá s těmi emisemi a tato, tyto údaje eh, poskytnout eh, našim úřadům. Takže chceme zjišťovat, co vozidla vypouští za se v reálném provozu. Chceme také si udělat představu o nových technologiích a naše práce také poskytuje Um, podklady pro uh, naše ministerstva a další úřady, potažmo tedy pro jejich práci v Bruselu. Jaké máme testovací metody? Mám tady obrázek z roku 1990, pardon, ze 70. let a samozřejmě uh, nyní máme modernější vybavení, Máme také zařízení PEMS, čili přenosné měřící zařízení a v roce 2014 jsme eh, vybudovali, vypracovali eh, novou testovací metodu pro použití přenosného měřícího zařízení. A máme eh, takový přehled emisí. Docházelo samozřejmě k, k paralelnímu rozvoji technologií používané v motorech a také technologií používané pro měření. Chtěl bych zmínit, že měření v reálném provozu je možné od roku 2011, kdy eh, jsme začali disponovat zařízením PEMS. Takže my jsme tehdy testovali vozidla eh, pouze na dílně, ale neměli jsme možnost eh, testovat ty, ty cykly. Pokud se podíváte Eh, na vozidla, tak eh, samozřejmě máme vždycky Máme tady technologie používající eh, dýzlové částicové filtry a další. Takže standardy PM pro částice vedly Eh, širokému používání částicových filtrů, eh, čímž pádem se emise PM snížily. Jsou pod limitem, který byl stanoven velice nízko a emise dýzlových vozidel se dají od zavedení standardu Euro 5 eh, srovnat s benzínovými motory. Pokud se podíváme na vývoj vozidel Euro 5 od roku 2000, 10, tak eh, jsou tady rozdíly mezi laboratorními a eh, terénními eh, zkouškami. Ty faktory se zvýšily na 3,4 až 3,6 a samozřejmě se to nedá vysvětlit vždycky pouze těm rozdílem v řízení. Máme tady také typické odchylky pokud se podíváte na ten eh, cyklus, který se měří na, té, na tom etalonu v, eh, v laboratoři, tak jsou odlišné od eh, toho, co měříme v provozu. Jsou tady také rozdíly emisí v, u studeného teplého startu. Bylo zajímavé, že ta, ty motory, které byly zahřáty, měly niž, vyšší emice než ty eh, studené motory. V těch laboratořích a na dílnách vlastně už nemůžeme eh, simulovat podmínky, které panují v provozu. Laboratoře ve Švýcarsku a JRC také potvrdila, se měření. Pokud je o Euro 6, eh, tak některé Eh, motory jsou citlivé na různé jízdní cykly, ale na silnicích eh, vykazují eh, stabilní emise. Nicméně ten faktor je 2 až 6 nad ten limit stanovený při homologaci. V podstatě ty výsledky jsou stejné u celé série vozidel, které jsme testovali. Co to znamená pro Eh, vlastně vývoj těch emisí eh, dýzlových motorů v reálném provozu. Tady máme eh, graf, který ukazuje, že ty limity pro diesel pro Euro 6 je vyšší než pro, u benzínových motorů. Pokud se podíváte na zelený sloupec, tak tam jsou emise v terénu u benzínových motorů, které jsou trvalé pod limity Ehm, ten faktor je dva a více. A ten modrý sloupec ukazuje eh, emise NOx eh, u eh, dieselových motorů. V podstatě pokud se podíváte na Euro 1 až Evropě, tak ten limit byl snížen vlastně faktorem 5 Pokud je o Euro 6, tak tam jsme zaznamenali určité zlepšení, ale e, v současné době ještě testujeme řadu motorů. Takže co jsem chtěl hlavně říct, že ty emise jsou výrazně nad tím limitem, který byl stanoven pro homologaci. Otázka zní, e, čím je to způsobeno. V podstatě nám z toho vyplývá, že dochází k tomu, že výrobci optimalizují hardware i software svých vozidel tak, aby vlastně dosáhli těch předpisovaných hodnot. Při té homologaci eh, je eh, možné nastavit motor takže v pozdější fázi se eh, ta se ty ty dají simulovat. My jsme testovali eh, eh, vozidla tak, že vlastně není možné prokázat, eh, že tam bylo nějaké manipulační zařízení, ale legislativa ani neuvádí přesně, co to je manipulační zařízení. Takže tento graf, doufám, že na něj vidíte dobře, vidíme tu optimalizaci ta horizontální osa ukazuje vlastně normální podmínky za provozu a ty testovací podmínky pro homologaci eh, mají velice ehm, krátký rozsah. Co tady vidíme, že to jsou ty zelené a modré linie. Emise, které jsou nižší eh, z důvodu podmínek, které jsou bližší těm podmínkám za homologace. Vlastně ty, ty křivky se mění, když eh, dojde ke změně podmínek, například větší zátěži a tak dále. Takže to chování vozidel eh, vykazuje odchylky při testování. A je zajímavé, že ta robustnost těchto emisí, kterou byste očekávali a která je zapotřebí eh, z hlediska eh, legislativy, vlastně není současnými předpisy nějak vyžadována. Další věc, která není vyžadována, ale eh, týká se odpovědnosti výrobců za Eh, emisní limity vozidel při vlastně dodání na trh. Takže je tady požadavek na eh, určitou trvanlivost a výrobci vždycky eh, mohou říct, že ta vozidla se neměřila podle oficiálních postupů EU. Takže efektivita legislativy pro emise by také vyžadovala Um, monitoring vozidel poté, uh, co vyjedou ze závodu. Takže jaké jsou dopady a kdo dělá a kde chybu? Jde o to, že ve městech jsou trvalé nedodržovány limity pro emise. Vysoké emise moderních uh, vozidel s dýzlovými motorů jednak vedou k velké koncentraci NO2, ale také snižují efektivitu měření, která mohou podnikat e, města právě pro to, aby tyto emise byly dodržovány. Takže v podstatě to působí nižší efektivitu měření. Města přistoupila k řadě velice nákladných e, opatření, pro zajištění standardů, ale já si myslím, že eh, během těch posledních diskusí za posledních šest měsíců se tato věc dostatečně neakcentovala. Společně s Ministerstvem pro eh, životní prostředí eh, voláme potom, aby se těmto měřím věnovala pozornost. My jsme, to, my jsme své Výsledky ukázaly eh, řadě zainteresovaných subjektů. Představujeme to také na různých pracovních skupinách, ať už zde v Bruselu nebo někde jinde. Vydáváme vědecké články, zprávy, spolupracujeme také s ERC a dalšími organizacemi, které se zabývají eh, emisními faktory. Také jsme uspořádali v loňském roce několik eh, setkání zainteresovaných stran a Chtěli jsme tedy, aby našim výsledkům byla věnována pozornost. Také jsme samozřejmě své informace poskytli tisku. Poslední otázka zní takto. Jestli to zlepšení regulace budou k něčemu dobrá, eh, eh, podle nás, eh, vzhledem k tomu, že se jedná o speciální laboratorní testovací podmínky a jsou tam další faktory, tak ty podmínky pro laboratorní měření lze stále optimalizovat. Nicméně e, jsou tady dvě věci. Je potřeba ty e, emise, e, které jsou změřené v městském provozu, posuzovat separátně. A samozřejmě ten faktor schody není jediným máme metody, které se používají pro vyhodnocení výsledků. Takže je potřeba věnovat eh, pozornost eh, těm detailním prvkům v příslušném regulačním rámci. Děkuji. Děkuji, hovořil jste o několik minut tak déle, ale to nevadí. Já vám tímto děkuji za velice zajímavý uh, úvod a nyní nás čeká první kolečko eh, dotazů v první řadě od zpravodajů a jako první má slovo pan Zalba. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám také, pane Smokersi. Je zřejmé, my jsme se dívali na ty grafy, ta zlepšení a ty změny od zavedení od euro 1 do euro 6. Počkejte ještě, až si naladí kolega kanál. Takže ještě jednou, paní předsedkyně, děkuji, děkuji řečníkovi. Zaznamenali jsme teda ta zlepšení, co se týče emisí od zavedení Euro 1 až Euro 6. Nicméně eh, já vidím, že si všichni uvědomujeme, jaké jsou nedostatky celého toho stávajícího režimu testu, který tady funguje od roku 2009, co se týče těch měření emisí za reálného provozu. E, my si přejeme, aby Evropa byla prvním regionem na světě, který bude používat tedy oficiální testy při reálném řízení. Myslím si, že to jsme si tady všichni uvědomili. A pak, eh, co se týče těch písemných odpovědí, které jste nám zaslali, vy tvrdíte, že vysoké rychlosti mohou vést k 10 až 20% nárostu NOx. To zaznamenali tady homologační orgány. Když zmiňujete vysokou rychlost, jakou konkrétní rychlost máte na mysli? A pak bych ještě chtěl vědět, ta jedna odpověď na straně 7, kde zmiňujete, že stávající legislativa není jasná, co se týče definice těch zařízení pro dezaktivaci. A, takže v těch předchozích zasedáních jste řekl, že tato zařízení Um, nejsou zaznamenatelná. Takže já si kladu otázku, co je možné udělat, aby se tato situace vyřešila. Pokud definice není jasná a ta zařízení nejsou zaznamenatelná, tak tu máme asi problém a chtěl bych vědět, co byste vy navrhovali. Děkuji za tuto otázku. Takže zazněly konkrétně dvě otázky. První, vysoké emise u vysoké rychlosti. U těch stávajících vozitel, ano, vnímáme vysokou míru NOx, při, zejména při řízení na dálnici, to znamená nad 130 km v hodině. Testujeme vozidla také na dálnici v Německu, kdy eh, jedou kolem 150 km takže tam je ten opravdu je nárůst o 20 vyšší než u homologačních testů. Mm, takže eh, na druhé straně pak tady toho spektra vysoké emice eh, na eh, ujetý kilometr v městském v městě tedy, kdy neustále se rozjíždíte a zastavujete, tam jsou také vyšší emise. To znamená, v městském provozu zase jsou ty emise stejně tak vysoké. Pak otázka té jasnosti emisní eh, legislativy u těch odpojovacích zařízení. Tady ty právní aspekty, definice, do toho nebudu zacházet. Pro nás eh, si myslím, že by se neměly používat, ale nespecifikuje se v legislativě a jak je zaznamenat nebo testovat. Takže zejména tedy tam není jasně popsaný postup, tedy jak je otestovat. A to stěžuje prostě život komukoli, kdo to chce zkoumat nebo nějak na to poukázat u výrobců, že to tam je, jak poskytnout ten právní doklad toho, té existence uvědomují to různé strany. Prostě mm, ten vztah mezi emisemi a tím odpojovacím zařízením. Stále ještě ne, nevíme, jak moc to e, šetřit, zkoumat, aby se to prokázalo. Ano, víme tedy, že ten problém tady je a je třeba se opravdu podívat do hloubky na ty reálné emise, ale zase nemá cenu zkoumat individuální druhy vozidel. Potřebujeme širší databázi, provést celou řadu rozsáhlých měření i z hlediska kvality eh, vzduchu. Je tu tedy potíž, jak testovat ta odpojovací zařízení a zároveň se, se nesoustředit ještě na jiné. Takže ještě doplňkovou otázku, pan Salba. Já se vrátím k té první připomínce. Můžeme se tedy zhodnout na tom, že Evropa bude jako první na světě, kdo bude testovat v tom reálném provozu. Můžete mi to potvrdit? Ano, první na světě, ale nevím, zda to je úplně to nejrelevantnější. Relevantní tady je, že to RDE testování tvoří součást homologaci a je to to řešení, eh, které by mělo tedy vyřešit problém. Děkuji, pan Gerbrand. A děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád položil několik technických otázek, abychom se vyhnuli nějakým nedorozuměním. A tu politickou otázku položím následovně. Pokud jsem si dobře přečetl ty písemné odpovědi. Pochopil jsem to dobře, že tedy to komunikační technologie existující v autech má respektovat stávající pravidla o těch 80 mg na kilometr. Je to správné? Ano, já to mohu eh, potvrdit. Jsou tu určité limity, to znamená to zařízení ve vozidle má pracovat tak, že se tedy dosáhne těch limitů. A druhá otázka, zase to vyplynulo z těch písemných odpovědí. Je pravda, že nevidíte důvod pro to, aby se skončilo s LNT, ECR a takovými technologiemi, aby se vyhlo tomu, že se poškodí motor. Ano, ehm, my eh, nevidíme, proč by to mělo být vypínáno. Ty systémy fungují nezávisle na motoru takovým způsobem, že tedy ten používaný objem nějak nepoškodí eh, motor. Děkuji. A třetí otázka. Když se zaměřujeme na CO2, to znamená zvětšená míra emisí NOx, to znamená, že ty eh, dopady jsou nižší. Ano, máte pravdu. Je tu taková kompenzace mezi eh, efektivitou a objem NOx motoru. Motor může být eh, e-, efektivnější, to znamená NOx se zvyšují, nicméně po té, co se uplatňuje určité, určitá přeměna, tak neexistuje přímý, eh, přímé propojení mezi tedy eh, s palivem a NOx. A to je taková druhá strana určité mince. Existují tu určité penalizace pro eh, že se tu budou uplatňovat technologie na snižování CO2 ale to je tedy podrobeno ještě eh, tedy zhodnocení, jak to bude s evropskou legislativou. Tady ty požadavky jsou poměrně mm, rozsáhlejší než těch standardních 30 eh, mg na kilometr. To znamená, že se tu opakují věci, které tu ještě za, už dávno zazněly. A teď tady ta politická otázka. Z toho dokumentu jsem vydedukoval, že už v roce 2010 TNO udělalo studii o čím dál rozsáhlejších rozdílech mezi emisemi v laboratořích takže strategie pro NOx může být používána. Je to v těch vašich zprávách. Co se následně stalo s tou um, informací? Myslíte si, že by se mělo něco udělat? Nebo se udělalo něco v Nizozemsku, nebo ve zbytku Evropy, nebo v Bruselu? Ano, my jsme samozřejmě udělali tu práci pro nizozemské ministerství, ministerstvo životního prostředí. Oni to sdíleli samozřejmě i s jinými stranami, to znamená, aby se jaksi navýšilo to povědomí o této situaci. Na nejrůznějších gremích se o tom mluvilo. K té otázce, zda jsme udělali dostatečné množství práce, já myslím, že Nizozemsko bylo jednou z těch nejaktivnějších zemí, která eh, jaksi navyšovala to povědomí a upozorňovala. Jsme také součástí té pracovní skupiny na, pro homologaci v Bruselu, tam to zase několikrát zaznělo hovořilo jsme o tom, co jsme zaznamenali a myslím si, že ty výsledky testů, které jsme poskytli, byly základem právě o té nové legislativě, o tom reálném měření ale samozřejmě je třeba na tom ještě zapracovat a zejména na těch situacích v reálném provozu. A děkuji. Ještě poslední otázka ohledně tedy kvality vzduchu ve městech. Vy jste řekl, že kvůli vyšším emisím z aut na silnicích se nám nikdy nepodaří splnit ty standardy pro kvalitu vzduchu. Vy jste to zmiňovali ve vaší zprávě již dlouhou dobu a nabili jste takového dojmu, že na politické úrovni, zejména na té evropské, se udělalo příliš málo, aby se vyřešil problém, že se soustředovali na ty technické normy pro auta a ne na kvalitu eh, vzduchu ve městech? Eh, difficult question. To je opravdu složitá otázka. pro eh, ty insidery si myslím, že jasné, že eh, politika kvality vzduchu už to je známá nějakou dobu. Asi nestojí příliš o to, co my víme, ale spíš o to, že je to přijímáno jako skutečnost a to už po nějakou dobu tedy, že by tu měly být akce na eh, vyřešení této situace již nyní a nejen v budoucnu. Těžko to my můžeme hodnotit. My se snažíme dělat hodně, abychom na tu záležitost poukazovali, ale sami vnímáme, že ta pozornost není dostatečná. Děkuji vám, bez pochyby se k tomu ještě vrátíme, pan Karenz. Já vám děkuji. Pane Smokersi, já jsem naslouchal tomu, co jste tu řekl. A teď jsem si přečetl z těch materiálů, a, a podíval jsem se také na tu zprávu z tohoto roku. Kdybych to měl zhrnout, nebo vy by, kdybyste to vy měl zhrnout, mohl byste jasně, srozumitelně říci, pokud chceme udržet ty cíle emisí, podle legislativy, tedy Euro 6, máme cíle pro CO2, máme cíle také pro NOx a musíme tedy se odklonit od dýzlových technologií, abychom dodrželi tyto cíle. Prostě musíme se zbavit dýzlu, a nebo mohou dýzlové motory pokračovat? My si nemyslíme, že se musíme dýzlových motorů zbavit, abychom to sladili, oba ty cíle. To jsme také napsali v těch odpovědích na technické otázky. My si myslíme, že s těmi dostupnými technologiemi, když spojíme EGR, LNT a další, takže se nám podaří to, že vozidla na silnicích mohou mít ty NOx limity buď těch 8 mg na kilometr, tedy ten příslušný limit pro dizlové eh, vozidla splněný. Ze stávajících technologií je to možné a znamená to, že dizlové motory mohou být na silnicích a mohou přispět k čištění vzduchu, pokud tedy dosáhnou takového výkonu opravdu v reálných podmínkách. Ještě eh, mnoho milionů lidí si kupuje dieselové motory, ale pokud ty technologie jsou v pořádku, ty stávající, tak co musíme změnit, abychom zajistili, že se ty technologie budou používat řádně? V podstatě, co se musí změnit, je to, aby ty požadavky byly takové, eh, že celý systém bude plně fungovat a bude se to také požadovat na ty reálné podmínky. O tom jsou ty testy RDE, to je tedy dobré řešení za podmínky, že všechny ty specifikace, řekněme, ty podmínky pro testování budou dostatečně platné a budou opravdu pokrývat ty reálné podmínky z reálného života a že to bude tedy dostatečně zapojeno do toho postupu RDE. Ale ty samotné principy prokázaly, třeba když testujeme nákladní vozidla, že třeba ty Euro 6 nákladňáky, co se NOx, jsou, řekněme, čistější ve srovnání s Euro 5 když srovnáváme ty úrovně a to samozřejmě je důležité také proto, že tedy i ta těžká nákladní vozidla byla do toho testování zahrnuta. A ještě třetí otázka z mé strany. Jsou tyto technologie, tedy ta kombinace, pokud bude vhodně používána, efektivně nákladová jako benzínové motory, když se to tedy nainstaluje, všechno bude to eh, nákladově efektivní? To závisí na definice kompetitivní. Samozřejmě, že taková vozidla jsou nákladnější, takže se to těžko eh, poměřuje. Tam jsou ty úspory na palivu ale samozřejmě díky těm technologiím budou dražší. Myslím si, že hovořit, diskutovat to o nákladech, to není asi eh, to vhodné místo teď ani čas. Bude to v rámci té studie ex post prováděno, ale nyní můžeme říci, že jsou tu určité tedy překážky s tím nákladem na tyto technologie. U Euro 6 se předpokládalo tedy, že v budoucnu se to bude uh, uplatňovat v plné škále a pokud to bude ale opravdu plně uplatněno, tak v konečném důsledku se ty náklady sníží. Ale zatím otázkou je tedy, do jaké míry to může ovlivňovat tu konkurenční pozici těch dýzlových vozidel ve srovnání s benzinovými vozidly, ale to je otázka právě srovnání eh, těch cen paliva to se netýká této legislativy. Ty náklady půjdou nahoru, ale to už bylo přijato při vytváření legislativy Euro 6. Tam se předpokládalo, že se plně uplatní tato technologie. Pokud se neuplatní kompletně, tak prostě tam ty uh, náklady budou. Děkuji, pan Downs. Uh, thank you, Chair, and uh, thank you, Dr. Děkuji, pane doktore Smokers, za vaši prezentaci. Eh, zaujala mě myšlenka, že kombinace technologií přinese výsledky, eh, které potřebujeme. Eh, hovoříte tady o LNT, o dalších. já bych se chtěl zaměřit na technologie EGR. E prý je tady potřeba, aby tady byly operace, které tady budou nepoškodily motor a některá opatření jsou k tomu zapotřebí. Například Daimler v tuto chvíli mění technologie, eh, tam bylo 10 stupňů a teď se to snižuje na 5 a eh, jinde 17, v Evropě průměrná teplota je 9 stupňů, takže mě by eh, zajímalo, jaké k tomu vedou, jaké jsou zatím důvody technické. Jediná věc, které vám mohu říci, je, že výrobci nám dávají stejné vysvětlení, do určité míry eh, je eh, toto vysvětlení technicky důvěryhodné, ale eh, nevíme, jestli je to nezbytně nutné. Pokud budeme uplatňovat tuto technologii EGR, tak oni říkají, že tam jde o otázku údržby a tam to souvisí asi s tím, jak je ta technologie v tuto chvíli implementována. Ehm, když tam budou nižší eh, teploty vzduchu, tak možná ten problém je vyřešen. Ale pokud jde o prostředí okolo eh, motoru, tak tam je velmi eh, často teplo a ehm, tam by neměl být problém to prostředí oteplit, prostředí okolo motoru. V současných systémech by to mohl být problém, ale zdá se, že ten problém není nevyhnutelný, že by se dalo tomu zabránit. Děkuji. A s ohledem na to, co jste eh, řekl předtím, a také s ohledem na to, co je v té písemné odpovědi na otázky, pokud jde e, o teplý e, start, tak říkáte, e, že když je tam čím tyž, vyšší teplota, tak tím je více emisí, což je v rozporu s tím, co víme o tom, jak by ty technologie měly fungovat. V USA do toho zahrnují teplé starty do svých testovacích zařízení a postupů, ale tak to není v Evropě. A Ehm, ta technologie EGR by měla fungovat efektivněji eh, za vysokých teplot, tak proč je to tak, že potom, eh, když stoupá teplota, jsou eh, ty emise vyšší? Buď neříkáte pravdu, což si nemyslím, tak ty technologie hm, někde jak si se vypínají z nějakých důvodů. Je tam nějaký důvod, můžete to vysvětlit, proč tomu tak je? Tento rozpor tady nejde pouze o teplotu. Eh, my v tom dokumentu vysvětlujeme, eh, že pokud provádíte tyto testy a homologo, homologační testy, tak tam eh, je teplota nízká, asi 20 až z okolo 20 stupňů a, a hmm, potom je potřeba ten motor oteplit. První e, část té cesty jsou ty emise zkrátky vyšší a potom se poměrně e, snižují podle toho, jak se ten systém ohřívá. Pokud stejné testy zopakujete e, s nějakým motorem, se kterým se právě jezdilo, ehm, tak tam jsou vyšší emise s tím teplejším motorem než s chladným. Takže um, Potom e, jsou tam další pozorování, kde my musíme pouze odhadovat, jaký je důvod a e, tam nevím, to by měli vysvětlit e, výrobci. A pokud jde o toto testování v Evropě, je tam něco, čím by se dal tento rozpor odstranit? Ano, je tam určitá alternativa. Děkuji, pane předsedo. Pane Smokers, jste teď několikrát uvedl, že z písemných a z písemných odpovědí to také vyplývá. Jsou tady dvě rozhodující věci, které vyplnuly i z dřívějších slyšení. Předpisy v oblasti dusíků 80 mg pro dýzlová vozidla to je něco, co je možné dosáhnout stávající technologií. To znamená, není potřeba ty technologie nějak aktualizovat. A není to na úkor emisí CO2, protože obojí lze snížit. Je to technicky možné, ovšem v realitě jsme od toho eh, vzdáleni. Teď k té druhé otázce, tam poukazujete na ten eh, problém, opakoval jste to a odkazujete na nedostatečné uplatňování té techniky. A proto si musíme položit otázku, proč se ta technika neuplatňuje. Hovoříte také o nákladech. V odpovědi na pátou otázku e, poukazujete na zvýšení nákladu pro tato vozidla a e, nižší e, zisky. Je to možná odpověď C už dříve od ACC uh, eh, již hovořili o té částce, která se týká toho následného zpracování. Odpověď um, nedávno jsme se tím podrobně zabývali. Nicméně mohu potvrdit, eh, že se můžeme s právem domnívat, že relativní náklad systému ve srovnání s náklady na vozidlo jsou vyšší, pokud eh, Eh, chcete u eh, malých vozidel. Eh, Pokud to použijete u vozidel, která mají nižší marži, takže ten tlak na cenu auta by byl větší u menších modelů, to je jasné, ale ty náklady na systémy jsme v nedávné době nestudovali, takže se k tomu nemůžeme vyjádřit. Myslíte si, že je možné uplatňování této techniky zrychlit? Jsou tam nějaké možnosti? Um, tady jde o to, zda ty efekty, které chcete dosáhnout, mohou být dosaženy rychleji, než je tomu v současnosti. A tady eh, je to obtížné eh, zajistit, aby co nejrychle, ale měli bychom se snažit, aby ty nová vozidla co nejrychleji splnily tyto cíle a je tady, jde tady o to, jak rychle mohou výrobci změnit design svých vozidel, eh, tak aby eh, měli lepší eh, výkon během reálných podmínek, reálné jízdy. To je samozřejmě součást té diskuze, o tom je potřeba také diskutovat. Potom ještě dotaz co je možné vyvodit eh, o RTE s ohledem na tyto okolnosti. Eh, tady eh, je potřeba mít nízký faktor souladu a tady to není pouze otázka schody, jde také o to, na co chcete tento faktor uplatňovat a možná tady bude prostor pro e, vyšší ambice, ale nemyslíme si, e, No my myslíme si, že je to určitý kompromis. Možná, že by to mohlo být rychlejší a mohlo by to být přísnější, ale pokud chcete přesnější informace, tak to vyžaduje studie, které zatím ještě nebyly provedeny. Je to otázka diskuze, potřebujete technické analýzy e, a e, to, co může automobilový průmysl dosáhnout, e, k tomu nemáme žádné podklady. Nedá se to tak snadno říct, je to problematické. Ve vaší odpovědi na otázku 10 jste Ehm, vyslovili eh, různé otazníky, pokud jde o PEMS. Jaké tady vidíte alternativy? My nespochybňujeme uplatňování PEMS. PEMS je dobrá technologie, ale ehm, Tady je to pouze přibližné, není to úplně přesné a my to, to musíme zohledňovat. Samozřejmě je tady prostor pro zlepšení ve srovnání s těmi stávajícími systémy a, a ehm, my Eh, v tom současném vývoji systému eh, vidíme, že společnosti se snaží vytvořit takové systémy, které by mohly být více prodávány, chtějí tam udělat určité technické změny, ale eh, to potom má dopad také na náklady. Jsou tam určitá měřidla emisí a ta měřidla Eh, ta velmi přispívají nebo jsou silným ekvivalentem přesnosti měření. Je tam určitý prostor pro zlepšení, ale eh, tady eh, je to otázka nařízení. Meissner, please. Paní Meissner za ALDE. Děkuji. Já jsem si myslela, že ještě nejsem na řadě, ale navážu na PEMS, o kterých se právě hovořilo. Kladu si otázku následující. Vy jste uvedl, že jsou tady možnosti ty věci vylepšit a mě by zajímalo, jaké možnosti vylepšení tady jsou ve srovnání s tím, co máme v současnosti. Další otázka, jestli existují nějaké alternativy k PEMS, protože PEMS se částečně nepoužívaly, protože se řeklo, že ta data nejsou e, dostatečně přesná a my máme samozřejmě velký zájem na tom, aby e, ty data mohla být změřena co nejpřesněji, co nejlepší technologií a co byste navrhoval dál, jaké alternativy, jak by se to dalo zlepšit. Uh, Thanks for your patience. Uh, Děkuji za trpělivost. My nemáme žádné návrhy, které by se týkaly nějakého zlepšení PEMSu, systému PEMS. Samozřejmě tady je prostor pro zlepšení. Otázka zní takto, zda vůbec potřebujeme to, tento systém eh, zlepšovat a jak se budou používat měření a jak budete aplikovat limity. Jde o to, eh, jestli chceme snížit ten faktor konformity, faktor schody na jedna nebo ne. Problém je, že MSF RDE mají faktor 3, 4, 5, 6. To znamená, že to je vyšší než u homologace. Pokud byste chtěli, aby ten eh, faktor byl 1,5 eh, vůči tomu homologačnímu limitu, tak je to ohromné zlepšení. A eh, poté ta absolutní před, přesnost PEMSu by nebyla předmětem úvahy. Takže jde o to, jak se na to díváte. Jde vlastně o to, jaké, jak, jaké testy je možné PMC, jaké testy se používají při homologaci. Já jsem zmínil systém, který jsme vypracovali sami, je to zjednodušené měření. Můžeme se také představit eh, možnost, eh, kdyby byla více stupňová, eh, kdyby bylo více stupňové hodnocení, kde by se vlastně dělal určitý screening vozidel během další doby, poněvadž se samozřejmě Eh, jsou ovlivňovány povětrnostními podmínkami, provozem a tak dále, takže měření prováděné za jeden den vám nedá obecný eh, obrázek. A pokud by ta měření byla mimo limity, tak se můžete obrátit buď to na systém PEMSA nebo na laboratorní eh, test. To znamená, že tento vícestupňový proces je také představitelný. V každém případě PEMS nebude nikdy tak přesný jako měření v laboratoři. Otázka, jestli chcete koncipovat eh, legislativu tak, která, že by bylo vyžadováno stejné, vyžadována stejná přesnost měření u systému PEMS jako u laboratorního měření. Děkuji. Ještě dvě doplňující otázky. Jedna z nich takto. Hovoří se tady o tom faktoru schody. 1,0 by byl ten nejlepší faktor ale z technického hlediska víme, že to není možné. Vy jste sám uvedl, že 4, 5, 6 je běžné, ale ne tak dobré. 1,5 bychom viděli rádi. A co si myslíte, že by bylo nejlepší rozumné a realistické, pokud je o ten faktor? A druhá otázka navazuje. Hovořili, slyšeli jste o tom, že eh, jde o to snížit emise CO2 a ty motory, eh, které se startovaly za a studená, byly ovlivněny okolní teplotou. Diesel je eh, tedy motor, který by se měl používat spíše na severu než na jihu, protože jsou tady rozdíly. Já vím, že nízké eh, teploty mají dopad na starty, na emise. Uh, to answer the last question first. Nejprve odpovím na poslední otázku. Ano, i když EGR, SCR a LNT se budou e, používat ve velké míře pro tyto motory, tak tam stále bude závislost na okolním prostředí a možná bude větší problémy v jižních státech. Ale ten problém nebude v takovém rozsahu, nebo v takovém rozsahu jako teď. Pokud by ty e, teploty e, vlastně byly o 20-30 stupňů větší, tak už je to problém. Takže s tím, s tím musíme počítat. Pokud jde o ten faktor konformity schody, tak eh, my jej nepojíváme samostatně. Eh, tento faktor se eh, uplatní pouze ve vztahu k tomu počtu vozidel, které testujete. Naměříte něco na PEMSu, pojedete to modelem, dostanete číslo a na toto číslo aplikujete ten faktor schody. Legislativa by měla minimálně stejně přísně určit ten eh, rozsah jízdních podmínek, které považujete za běžné, za eh, rozumné a pomocí vzorců, které používáte při tom hodnotícím, na, při použití hodnotícího nástroje, se tedy uplatní ten eh, faktor schody takže nemá cenu e, zaměřit se pouze na ten faktor a e, ztrácet ze zřetele e, hodnotící faktory nemá smysl. Paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegům, kteří nám dneska přišli vysvětlit jejich pozici a já bych se možná na začátku úplně odbočím. Eh, chtěla bych se to na jednu spíše asi politickou otázku, ale vy mi snad odpovíte věcně. Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler tvrdí, že všechna jejich auta splňují evropská pravidla. Tvrdí to i poté, co německý deník Bild přišel s informací od německých úřadů, že automobilka používá nedovolený software sloužící k manipulaci s emisemi. Celý sport nadále graduje a zástupce Fiat se dokonce minulý týden odmítl setkat s německým ministrem dopravy a italský minister dopravy přitom svému německému kolegovi jasně říká, aby nechal Fiat na pokoji. Proto se vás chci zcela konkrétně zeptat, zda jste měřili také auta od společnosti Fiat a zda podporují vaše zjištění nálezy německé strany o používání nelegálního softwaru na zkreslování emisních měření. Thank you again to uh, start with the last question. Uh, Opět začnu odpovědí na poslední otázku. Všechna vozidla používají, to otázka, jestli všechna vozidla používají ty, ten podobný software, nevím. Mohu potvrdit, že jsme eh, mezi našimi testovanými vozidly měli také Fiat eh, se standardem Euro 5, a stejně jako ostatní vozidla vykázal vyšší emise, jak v provozu, tak v laboratoři. Takže otázka, jestli to je eh, důkaz používání podvodného zařízení nebo simulačního zařízení, nevíme. Vrátím se k první otázce. Fiat tvrdí, že vozidla eh, plní stávající předpisy. Myslím si, že to tvrdí většina výrobců a e, to souvisí s otázkou, na kterou nemám odpověď. Otázka totiž zní, co přesně uvádí evropská legislativa. Ta pouze uvádí, že e, vozidla mají splňovat e, ty limity, která jsou, které jsou stanoveny pro, pro homologace. Je to oblast, eh, se kterou mají problémy technici, ale je to součást diskuse, je to dobrá otázka, ale nemám odpověď. Pravděpodobně se k tomu dostaneme na jednom z příštích jednání. Přesto za to odpověď a budu pokračovat tím, čím vy jste vlastně skončil, protože já mám pocit, že dneska na tom slyšení, a ne díky vám, ale možná díky tomu, co jsme tady zažívali v těch předchozích letech, kdy jsme se snažili limity eh, říci jak se všechno má na světě a ve světě automobilů pohybovat, eh, tak se dostáváme k tomu, že vlastně eh, žijeme v jedné velké blamáži nebo v jedné velké lži, že jsme si nastavili nějaké limity, které evidentně nejsou používány. A mě by spíš zajímalo, protože vy jste tady dneska několikrát řekl, že jak PEMS prostě není úplně eh, relevantní v tom, abychom tam ty eh, data uměli vložit zcela konkrétně, tak bychom si měli v legislativě přesně určit rozsahy podmínek, které považujeme za stejné a tak dále. A to je víc a víc otázek eh, než odpovědí. To znamená, myslíte si, že opravdu legislativně jsme schopni ty pravidla pravidla nastavit tak, aby byly relevantní a aby jsme je mohli vyžadovat a přitom jsme věděli, že ty odpovědi od automobilek budou prostě tentokrát pravdivé a že budeme znát ty, ty odpovědi na ty otázky zcela konkrétně. Uh, uh, Děkuji. Především sdílím váš postřeh a obavy ohledně toho, že ta stávající legislativa zatím vlastně eh, nedokázala zajistit eh, tu maximální, tu, tu, tu minimální úroveň emisí. Jak jste řekla, mm, mm, o těch eh, systémech PEMS, že tedy vlastně nebudou relevantní. RDE je velice dobrý způsob pro testování emisí v reálném provozu, ale je potřeba brát eh, v úvahu na jedné straně přesnost systému PEMS a na druhé straně odchylky eh, těch měření, poněvadž je tam řada faktorů, které ovlivňují které ovlivňují emise. Kombinace RDE a PEMSu je dobrý nástroj. Uh, Děkuji, pane Smokerse, za vaše odpovědi. Dovolte, abych se ještě vrátil k tomu bodu, kdy jste řekl, že ta legislativa je nejasná hodně toho, co to je, podvodné zařízení. Pokud se však podíváte na ten daný zákon nebo na ten eh, akt, tak je tam zcela jasně uvedeno, že je potřeba za, za, eh, dodržet standardy za běžného provozu, že ta podvodná zařízení jsou zakázána, jsou povolena pouze tehdy, pokud je nutné chránit eh, motor před poškozením tři nehodou a zajistit bezpečný provoz motoru. Teď jsem slyšel, že jste několikrát řekl, že z vašeho pohledu pouze eh, v případě EGR u nízkých eh, teplot se to může uplatnit. Není tedy tomu tak, že v současné době eh, jakékoliv toto zařízení, které ten motor přepíná do jiného režimu, je zakázané? zakázané? Um, I'm sorry, but I think our answer needs to be that we would já si myslím, že my bychom se nechtěli věnovat právnímu výkladu tohoto Eh, textu. My nejsme právníky, takže je těžké pro nás posoudit, jak si vyložit tuto větu, eh, kde tedy uvádíte, že ten motor musí být v souladu eh, nebo tak, že ty emise musí být v souladu s běžnými jízdními podmínkami. Dobrá, tak nebudu naléhat, ale Eh, neměl byste tak vehementně tvrdit, že to je nejasné. Je to nejasné pro vás, což je něco jiného než v našem případě. No, takže teď budu pokračovat. Eh, když eh, jste v roce 2010 měli výsledky, tak jak jste s tím naloz, na, naložili? My víme totiž, že společné výzkumné středisko IRC také už v roce 2010 zaregistrovalo Eh, tyto vysoké mise a eh, předpokládám, že jste se se zástupci e RC setkali. Jak jste se postavili tedy k těmto zjištěním? Um, uh, Děkuji za tuto otázku. Samozřejmě, že proběhla celá řada otázek z GRC a eh, ne na bilaterální úrovni. Um, Samozřejmě, že setkali s TNO, nizozemská delegace se stává z členů nejrůznějších expertských skupin, zabývali jsme se i otázkách té vysoké míry emisí, inform, vymi, vyměňovali jsme si informace, informace jsou dostupné pro všechny zúčastněné strany. Co se týče mých informací, tak taková zasedání proběhla již v roce 2010, bohužel vypadává mikrofon, že některé instituc, některým institucím bylo řečeno, že to není korektní. I'm sorry, I can't Já se omlouvám, ale nemohu si to připomenout eh, nepamatuji si. Je pravda, že v roce 2010-2011 již na to téma probíhala zasedání, takže eh, mohl byste, když si nemůžete na to pamatovat, možná někdo jiný by si vzpomněl, můžete říci, že po těchto zasedáních se příliš mnoho nic nedělo. Mám na mysli nějaké legislativní dopady, komise byla přítomna, takže by se očekávalo, že takové výsledky by vedly k nějaké okamžité iniciativě. Já se omlouvám, ale nemyslím si, že na nás, na TNO, abychom nějak posoudili. My hrajeme určitou roli tady v těchto skupinách a to představuje tedy poskytovat nezávislou informaci v tomto případě o reálných emisích. No a nyní tady toto je asi na někom jiném, aby převzal následky právní dopady, jakékoliv eh, dopady, politické záležitosti, k těm se ještě dostaneme na slyšeních. Ano, ale já vím, že tito lidé byli na těch zasedáních, takže si myslím, že je příhodné dávat takové otázky. A pak ještě závěrečný dotaz opět zpět k té eh, vysoké teplotě, chladné teplotě. Ve Spojených státech víme, že ty výsledky jsou právě opačné, což by bylo logické. Vysoké eh, emise za chladnu, nízké emise za vyšších teplot, tam je to ale naopak, jak je to možné? V první řadě ta informace pro mě novinkou, takže bych se musel podívat detailně na tyto výsledky testu. Ale první řadě tady to bylo u jakých vozidel, to bylo u, tedy u Volkswagenu, kde je to odpojovací zařízení. Ale pokud ty další vozidla jsou vybavená i tou technologií následné úpravy výfukových plynů a mohou tedy i působit tedy jaksi v reálném provozu, tak by se očekávalo, že budou vyšší emise při eh, startu zachladného motoru to je napojeno zase na kontrolní strategie a ty systémy se buď vypínají, nebo nejsou úplně zapnuté, ale to záleží na tom, na jaký druh vozidla se zaměřujete. Předpokládám, že byste tedy to zaznamenali u vozidel, která asi nebudou řádně designována. Je možné třeba na takovou otázku e, poskytnout písemnou odpověď, pokud budete mít příležitost se podívat i na detaily těchto testů? Paní Evy, prosím. Sí, grazie mille. Děkuji. Já chci také poděkovat za poskytnuté odpovědi a chtěla bych se ještě vrátit k té otázce faktoru konformity na základě těch odpovědí Eh, vyplývá, že zřejmé, že bychom neměli vyčkávat na vývoj nových technologií, kromě těch, které už máme, protože už jich tu celá řada funguje poměrně kvalitním, efektivním způsobem v kombinovaném eh, jaksi, cyklu a je to schváleno. Ten multiplikační faktor a eh, faktor konformity, který se uplatňuje podle legislativy v těch normách, které byly uplatněny pro to období až do roku 2020. Může se to takhle uplatňovat? A pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak se ptáte na to vhodnost těch faktorů konformity, které jsou zvoleny pro teď. To se napoje na moji předchozí odpověď, tedy ta jak jsou striktní tyto faktory, to se tedy eh, je napojeno na ty údaje, které poměřujete a na to, která ta měření považujete za vhodná, za platná a jak se převádějí ta měření do těch číselných údajů. To je pořád ještě součást diskuze. Je nemožné to oddělovat. Jediné, co mohu říci, že ano, ty debaty už probíhají dlouho a i když ty stávající faktory konformity byly předkládány v tisku jako to, že tedy se to uplatňuje i v Evropské unii, tak ale se doufá, že se dosáhne takových úrovní i v rámci té politické rozpravy. Nicméně samotná čísla jsou právě jenom součástí, řekněme, tady této rovnice, takže uh, já bych tu chtěl sdělit hlavně to, nesoustřeďte se tolik na ten faktor konformity. Je důležité se podívat na celý tento postup a pak můžete tedy ohodnotit, zda ta legislativa je dostatečně striktní, aby fungovala. A myslím si, že by bylo moudré v nadcházejících letech také monitorovat to, zda vozidla potřebují ty požadavky RDE v tom širším spektru veškerých eh, podmínek pro provoz té stávající legislativě nyní vidíme, že tam není žádná kontrola právě na ty emise v reálném provozu. Ono to závisí zase na celé řadě těch detailů z legislativy, takže nyní, prosím, je třeba hodnotit, poměřovat v těch eh, reálných podmínkách eh, výkonnost vozidel a ta čísla pak vzejdou tady z těch poměřování. No a pak se tady provedou ty testy, to, co nadefinovali ty RDE, zda máme dostatečné údaje pro vyvozování těchto závěrů. A mohu se vás ještě zeptat, co si myslíte, když se tedy eh, vezme v potaz to, co jste řekl, že toto zajistí, že technologická neutralita bude brána v potaz, protože my jsme ten faktor konformity zavedli právě pro ta dýzlová vozidla a ta by měla využívat vlastně přínos tohoto. Já si myslím, že je, jde tu o technologickou neutralitu. RDE je vlastně takovou opravou stávající legislativu, když se očekávalo to, co tu bylo vlastně připraveno. Tehdy jsme měli standardy Euro 5 a teď Euro 6 a tam se předpokládalo, že kombinace EGR, SCR, že se to bude tedy uplatňovat a bude to dostačující, aby se ty emise dostaly pod kontrolu na tu požadovanou úroveň ale jak vidíme, legislativa je implementována, ale nedochází k tomu úplně, takže tu máme požadavky na měření, ale eh, proto bylo pak zavedeno tady Euro 6 jako taková oprava, aby to, co se očekávalo, že nastane, opravdu nastalo. Takže komise prostě si přála dosáhnout celé řady výsledků, konkurenceschopnost, eh, efektivita výsledky, ale tady si přejeme zejména zajistit to, že tu byla zavedena opatření a ta nás přivedou k výsledkům. Eh, když eh, bylo vypracováno jaksi Euro 6, tak RDE nebylo ničím novým. Děkuji a další kolečko pan Čolk. Euh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, vám za vaši přítomnost mezi námi. Jak jste uvedl eh, ve vaší odpovědi zprávy zveřejněné TNO, hovořili o rozdílu mezi emisemi dusíku v laboratoři a za běžného provozu. Pokud jde o Euro 5 a Euro 6, průměrné tyto emise byly 3 až 5 krát vyšší a tento faktor se zvyšuje až na 10 až 20 20 během eh, zrychlení nebo rychlé jízdy. Toto ovšem nevyvolalo žádné mimořádné reakce, eh, že by se někdo doníval, že tam je nějaké podvodné zařízení nebo nějaký podvod. Jak podle vás tuto toleranci eh, vysvětlit? toleranci toho velkého rozdílu. Velmi často se říká, že tento rozdíl Eh, který souvisí s typem eh, řízení, ehm, popírá určité eh, postuláty, že tedy vy říkáte, že normy Euro 6 se týkají současné technologie limitů oxidu dusíku a Zdá se, že vaše pozice od určité tolerance se přiblížila eh, k eh, bezmeznému optimismu, pokud jde o schopnost eh, ovládnout tyto emise. Můžete nám vysvětlit tento vývoj ve vašem postoji? Zdá se, že všechny technologie se tady jaksi úžasně kombinují, aby se smížily emise, tak technologie jsou určitě užitečné, ale pokud jde o systém chlazení, aby se Eh, zabránilo eh, vytvoření určitých emisí, tak se snižuje výkonnost motoru, eh, ale zároveň se zvyšuje spotřeba, takže ta technologie má určité rozpory a je problematická. Máte nějaké odhady, kolik by to stálo spotřebitele a jak je to ekologické, jaká je tam ekologická životnost těchto zařízení, která by se tam musela dodat? Děkuji vám za odpověď. I hope I still recall all the questions. Já doufám, že si stále ještě pamatuji na všechny otázky, takže začneme tou první. Myslím si, že z toho, co říkáte, je jasné, že se očekává, že emise budou vyšší, když vozidla prostě musí třeba zrychlit. Um, a u těch vozidel si můžeme tedy jasně vybavit, že tedy čím jsou horší ty podmínky, tak eh, ten takzvaný after treatment má prostě potíže dostat eh, ty výsledky na správnou hodnotu. Otázkou je, zda tedy jsou tu rozdíly, jsou tu rozdíly eh, v, v dynamice řízení a v tom případě odpovědě ne. My si myslíme, že ty vyšší emise, které jsme zaznamenali, jsou uh, tedy vyšší, je to reakce motoru a i na tu následnou úpravu výfukových plynů. A co to potvrzuje? My jsme testovali vozidla v provozu eh, za řízení, ehm, což eh, bylo srovnatelné s e, NEDC a v podstatě jsme tam zaznamenali to, co jsme zaznamenali i v laboratoři. Jsou tu tedy rozdíly, rozdíly v desítkách procent u emisí NOx, u těch e, v tom reálném provozu, to by bylo přijatelné. Rozdíly u faktoru 3, 4, 5, 6, to už je jiná věc. A pak e, když se začnou používat ty after treatments, e, snižování kapacity o 70-80%, tam se uh, pak eh, dokládá to, že čím víc to eh, se provádí ta následná úprava výfukových plynů, eh, tím větší to má dopady na emise. Pak je tu otázka rovnováhy mezi CO2 a NOx. Už jsem vysvětlil, že čistě když se zaměříme na motor a ne na ten after treatment, tak tady je určitá kompenzace ale když, že tedy následně ten after treatment to může eh, vykompenzovat. Kdy, znamená to tedy, že se může snížit CO2 a znečištění zároveň. A to vyžaduje od technologie i nějaké náklady, nicméně ty byly um, ohodnoceny jako přijatelné, když se vypracovávaly obě legislativy. Děkuji a tím uzavřeme tyto dvě kolečka otázek a odpovědí. Chtěla bych vám eh, říci, eh, že tedy musíme zredukovat řečnickou dobu v tom druhém kole otázek, protože v tomto případě uh, prostě tu nemáme prostor. Ano, to je takový určitý faktor konformity, prostě nebudu tolerantní v tom druhém kolečku, takže prosím, ne velice dlouhé projevy, položte konkrétní dotazy a to se týká i odpovědi. Takže tři minuty eh, dohromady otázka i odpověď a nebudu tak tolerantní. Velice se omlouvám a nyní pan Belec, jste první na seznamu v rámci toho nového režimu. Máte slovo. Děkuji vám, je mi opravdu ctí, paní předsedkyně. A teď jde o faktor konformity. Takže kompromis, který přišel, eh, je mm, něco, co odpovídá našim očekáváním. Výrobci dostanou pobídky, aby dosáhli eh, velkých snížení a to je pobídka i do budoucnosti a ti, eh, kteří toho dosáhnou jako první, ty z toho budou mít prospěch. Je to tak, pokud ty detaily budou správně implementovány, tak to povede k tomu, že výrobci toho budou dělat více, aby zajistili, že emise e, v reálném provozu budou více v souladu s limity a do jaké míry současné nařízení nebo návrhy RDE e budou stimulovat určitou dynamiku v tom smyslu, že ti, kdo toho dosáhnou první, za to budou také, na, také v podstatě odměněni, to je, to je otázka. E, někdy je to tak, že ti první dosáhnou těm dalším, že by mohli dosáhnout eh, lepšího výsledku a mohlo by dojít k tomu, že nakonec tam nebudou ti první odměněni. Takže eh, bylo by dobré, kdyby tady byl systém, aby ti, kdo toho dosáhnou jako první, měli určité výhody, protože, výhody, protože potom by to celé se samozřejmě urychlilo. Dobře, děkuji. Potom mám ještě jeden dotaz k PEMS a k jejich nespolehlivosti. Eh, vy jste eh, tady hovořil eh, Smart Emission Management System, který jste vyvinuli a já se divím, že je tady k tomu tak málo otázek. Můžete k tomu něco říci? PEMS je nepřesný, to tady bylo řečeno. PEMS je zkrátka složitější systém ale nemusí to být nutně systém. Je tady zkrátka jenom prostor pro zlepšení a pokud jde o systém SEMS, e eh, tak eh, eh, já tady tomu nechci dělat reklamu, ale je to zjednodušený systém, který využívá signály z automobilu je to eh, možná ještě méně přesnější než PEMS teoreticky, ale v praxi tady vidíme, že to velmi dobře odpovídá tomu, co můžete měřit v laboratoři eh, nebo co můžete měřit v rámci SEMS e a mohlo by to být i dobrý nástroj pro screening ehm, ehm, měřit například takto vozidla eh, za celý rok může poskytnout určité podněty o tom, jestli to, co se Eh, tam objevuje opravdu očeká, odpovídá očekáváním. A další řečnice. Děkuji. V odpovědi na vaši osmou otázku uvádíte, že systém proti CO2 a NOx může být technologicky rozvinut, aniž by se ohrozilo fungování motoru. A také to ukazujete v té odpovědi na první otázku. A v dřívějších slyšeních jsme slyšeli, e, že spojení dvou nebo tří e, anti emisních technologií e, pomáhá snížit emise Myslíte si, že by tady měly být dva systémy anti-NOx, pokud jde o lehká vozidla, tak aby se zároveň tady respektovalo dobré fungování motoru a zároveň byla dosažena mm, ta míra, která je žádoucí, míra snížení emisí? E, já bych řekl, že ne, jednak bych, chcete, aby legislativa byla pokud možno neutrální, pokud jde o technologie, e, takže chcete tam hovořit spíše o, o tom, jaký chcete výkon, než jaké technologie by měly být uplatněny. Výkon systému je částečně určován technologiemi, které uplatňujete. E, to, jestli jsou dobře dimenzovány, jestli jsou dostatečně Eh, vybavené na to, aby eh, to celé redukovali. Důležitý je ale také software, eh, takže pokud byste chtěli, aby vozidla měly dva systémy, tak je tady pořád ještě otázka, jakým způsobem to bude operováno, aby to dosáhlo toho žádoucího výsledku. Takže tam vlastně nejde ani o to, jakou technologii na to namontujete v té první odpovědi hovoříte o, něco, o něčem, co může e, ucpat systém e, chlazení a potom se můžou vypnout ty systémy proti zneuž, e, znečištění, ale říkáte, že jste to neměli možnost ověřit. Chcete tím říci, že jste ten pokus opakovali, ale bez výsledku, nebo jak to probíhalo? Jakým způsobem je možné, aby ty antiemisní systémy poškodily motor? Můžete to konkrétně popsat? Děkuji. Eh, tady eh, se asi budu opakovat. Současná implementace toho systému je jaksi zanášena tím eh, systémem. Když teplota vstupujícího vzduchu je příliš nízká, to by tak mohlo být, ale může to být vyřešeno, protože tam je možné ten vzduch předehřát. To ale musíme být opatrní, pokud jde o toto tvrzení, protože bychom nevytvrdili, eh, nevytvořili žádné systémy, kterými bychom to mohli prověřit. Eh, ale je potřeba zkrátka zajistit, aby to bylo dostatečně teplé a výrobci eh, tedy se tomu musí trochu přizpůsobit, zabývat se tím. Paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně nové limitní hodnoty eh, v rámci Euro 5 a Euro 6. Eh, myslíte si, že tam byla dostatečná přechodná doba na to, aby to vše mohlo být eh, korektně aplikováno? A zajímalo by mě, jak to vypadá s Japonskem a v USA v této oblasti. Um, Opět nejprve odpovědět na poslední otázku, ale nemohu ji dát, protože se nemůžu vyjádřit k legislativě v USA či Japonsku, protože ji neznám ta podrobná. První otázka zněla, jestli eh, legislativa pro Evropě tak Euro 6 měla dostatek prostoru. Já si myslím, že ty normy byly stanoveny v roce 2005, či tak? A k implementaci ano, Evropě dostalo, do, do, došlo v roce 2005, ale musel bych se podívat. Ne, bylo to 2009. Ano, to, tak to, eh, byly tam čtyři roky na realizaci a devět let pro um, vlastně zajištění toho, že jezero budou splňovat eh, Euro 6, což si myslíme, že bylo dost. Ještě další otázka. Náš parlament pracuje na návrhu komise ke zlepšení systému homologace vozidel. Co si myslíte o tomto návrhu? A podle vašeho názoru umožní to vyřešit ty současné nedostatky? Uh, My jsme byli velice spokojeni s mm, požadavky RDE s tím tedy, že byly doplněny k tomu homologačnímu eh, testu, ale několikrát jsem řekl, že čertovo kopítko je v detaile, takže ve finále ta efektivita eh, mm, závisí na tom faktoru schody, ale je potřeba to zkombinovat s tím vyhodnocením testu. My teď nemáme nic, eh, co bych měl nějakým způsobem akcentovat. Každopádně už se o tom hovořilo i na politických forech. Pan Nans, děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se vrátil k té otázce teploty. Tady došlo k někde um, názoru předtím a já bych si chtěl vyjasnit toto. To ospravedlňování výsledků, kdy máme vyšší emise při vyšších teplotách, tak to souvisí s tou technologií testování. Tak to, co to je vyš, vyšší eh, teplota? Eh, buď to se dělá test NECD eh, se studeným motorem, takže motor je teplý 20 až 30 stupňů, což je teplota, která se používá pro studený motor. Pak máme teplý motor 80 stupňů plus minus a proto vlastně vidíme ty vyšší emise u teplého motoru než u studeného. Ale je tady ještě další věc. Někteří výrobci hovoří o tom, že eh, jejich eh, systém RGE spíná eh, v tom teplotním rozmezí 20 až 30 stupňů. Takže e, my neskoumáme to, co se děje pod kapotou motoru. Vy jste uvedl, že teplota okolního vzduchu se dá vlastně limitovat tak, že se ohřeje e, e, nasávaný motor. Ve Spojených státech mají zajištěnou ochranu motoru až k teplotám minus 40. Takže kdo má pravdu? Americké úřady nebo výrobci vozidel? Pokud to nejsou výrobci, pardon, jedná se o to proto minus čtyři. Vy říkáte, že i e, to se dá eliminovat tím, že se ohřeje nasávaný vzduch motoru. Americká legislativa Eh, se zaměřuje především na benzínové motory, protože naftové motory nejsou až tak eh, časté. A samozřejmě ty hodnoty se týkají především benzínových motorů. Neměli bychom tady debatovat o tom, jestli do, má dojít k tomu vypojení zařízení pro, eh, nás, pro následnou úpravu výfukových plynů při minus 4 nebo nějaké jiné teplotě. Já si myslím, že bychom se měli bavit tady i na pracovních skupinách o tom, eh, že ty běžné podmínky by měly mít dostatečný rozsah tak, aby eh, pokryly um, ty podmínky provozu v, napříč Evropskou unii. A je jasné, že teploty pod minus 10 stupňů patří do tohoto rozmesí normálních podmínek takže minus 4, minus 5 jsou také běžné, běžné teploty. Pan Henko? Děkuji, pane předsedo. Ve své prezentaci uvádíte, že mezi normou Euro 1 a Euro 5 u osobních vozidel s dýzlovými motory jsou emise víceméně konstantní. Zároveň však eh, jsme svědky stanování stále agresivnějších cílů. Pokud chápu správně statistiku, tak rozdíl mezi eh, realitou a cíly eh, roste. Já jsem se pohyboval v oblasti biznesu a já vím, že když si stanovíte agresivní cíle, tak výsledek je opačný a lidé se ani nesnaží dosáhnout těchto výsledků. Nebylo by tedy lepší dosáhnout se, eh, zaměřit se například na dosažení um, takových výsledků, které by byly v souladu s Euro 5, namísto toho, abychom se snažili dodržovat normy Euro 6. A co bude, když se objeví norma Euro 7? Takže Především oba cíle byly stanoveny v přibližně stejné době vzhledem k technickým možnostem a těm lhutám. V době, kdy byly přijímány normy Euro 5 a Euro 6, tak byly považovány za realistické vzhledem k tomu, jaká technologie tehdy byla k dispozici a za předpokladu, že ta technologie bude použita adekvátně. Přirozeně, pokud by ta technologie nebyla aplikována adekvátně, pokud by byla e, aplikována za jiných podmínek, než se e, objevují při homologaci, tak e, výsledky se budou lišit. My víme, že ta stávající technologie, se kterou se počítalo při stanování norem Evropy, Euro 6, umožní, aby byly Eh, ty normy dodržovány. Jsme toho názoru, že eh, technologie umožňuje dodržování norm Euro 5 a Euro 6, ale legislativa vytvořila takovou situaci, kdy to vlastně nefunguje tak, jak bylo předpokládáno. Nemyslím si, že bychom se nyní měli pouštět do debaty o té realističnosti cílu. Takové hodnocení se musí učinit ex post, není možné eh, o tom diskutovat eh, nějak hodnotně teď. Zdá se ale, že eh, ta praxe, která vede k dosahování těchto cílů, je poměrně široká. A já jsem zjistil minulý týden v, v Tokiu, že tam měli dva výrobci automobilů problémy s hardwarem. ale eh, šéf jedné z těch automobilek eh, předvedl vozidla, která jsou mnohem lehčí, než je povoleno. Pane Henkle, musím vám vzít slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Eh, padla tady řada zajímavých otázek a moje zní takto. Týká se vaší studie o ohledně osobních vozidel. Platí, že vaše studie která se týká Euro 5 a Euro 6. Byla bezchybná. Není možné, že eh, došlo k chybám při vyhodnocení. My tady hovoříme o přesnosti měření a jak eh, to tedy bylo u vás v případě tohoto interního procesu, když jste prováděli studii. Děkuji za otázku, také velice dobrá. Samozřejmě jsme si vždycky vědomi problému přesnosti měření. Snažíme se zajistit, aby námi používané metody byly maximálně přesné. Vzhledem k tomu, že hlavně když tedy testujete na silnicích, není možné všechny podmínky přesně ovlivnit, je tam vždycky určitá chybovost ale my jsme nezačali mít podezření, že by naše výsledky nebyly přesné. Za posledních několik let jsme své výsledky um, konzultovali s výrobci náhradních dílů a s importéry. Výsledky měření jsme tedy projednali s příslušným výrobcem a importérem v Nizozemsku. Takže eh, je tady určitá inventura, která je součástí toho procesu, poněvadž výrobce se může vyjádřit k výsledkům. Další otázka je, jestli to vozidlo bylo ve vhodném stavu. No a někdy se eh, stane, že výrobce vezme vozidlo zpět do továrny, provede úpravu a testuje se opětovně. Takže takovou inventuru výsledku provádíme naše zkoušky se systémem PEMS, eh, srovnáváme výsledky laboratorních zkoušek, poté provádíme validaci správného fungování všech čidel, snímačů, takže naše výsledky jsou maximálně přesné. Vysok, ty faktory 3, 4, 5, 6 to jsou samozřejmě eh, mnohem eh, vyšší, eh, i kdybyste měli desetiprocentní chybovost, tak stále naměříte vysoké emise. Další experiment, který byl užitečný, jsme provedli ve, Stokholku, ve Stockholmu, kde jsme prováděli měření eh, na komunikacích. Tam jsme měřili eh, distančně a byly také potvrzeny vysoké emise u daného vozidla. Tím pádem byly naše výsledky jenom potvrzeny. Paní Sehnalová, prosím. Děkuji za slovo. Eh, já bych se chtěla zeptat na eh, vypovídací schopnost stávajícího postupu měření oxidu dusíku. Eh, pokud vezmeme v úvahu tu opravdu značnou rozdílnost mezi naměřenými hodnotami v laboratorních podmínkách a následně v reálném provozu při kombinaci těch řady různých faktorů ovlivňujících emise. Mě by zajímalo, kolik procent času provozu vozidla předpokládáte, nebo zda je vám známa nějaká studie, která by se tím zabývala, je, reali- je realizováno ve srovnatelných podmínkách s testovacími podmínkami? Děkuji za odpověď. Thank you. It's not really clear. Děkuji. Není mi příliš jasné, zda se zmiňujete na homologie v laboratoři nebo RDE. Myslím si, že toto hodnocení, kromě samotného tedy hodnocení postupu těch prací, které se provádějí v Bruselu, pokud se tady na nás toto žádáte, my vám můžeme odpovědět, ale musíme prostudovat dokumenty. Tvoří to součást procesu a musíme se podívat, zda ty dokumenty jsou k dispozici, ale pokud se to projednávalo na pracovní skupině, tak by bychom eh, to měli mít možnost zanalizovat. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Smokersi, děkuji vám za účast máte zkušenost ve vytváření testu RDE a z této zkušenosti můžete říct, jak dlouhý čas budete potřebovat na vytvoření či vybudování nových RDE testů? Um, I'm, I'm slightly confused by... Trošku mě ta otázka mate, RDE testy jsou, rozvádějí, nyní se jsou ve fázi 3, takže já to uh, budu specifikovat. Vy jste vybudovali ten systém pro testy. To jsou tedy ty uh, opravdové testy v reálném provozu. Jak dlouho to bude trvat? Ano. Takže máme, uh, provádíme nyní testovací protokol, takže ty první eh, detaily již máme, takže postupně začneme upravovat ty postupy. A pouze v nedávné době jsme měli dostatečný počet eh, údajů, tedy v minulých měsících, takže ještě tu máme eh, další slučitelné výsledky TRIPS, ale bude to trvat nějakou dobu, a pak teprve eh, můžeme skonzultovat, eh, jak to, jaký to bude mít výsledek. Není to ale něco, co bude trvat roky, spíše několik týdnů, abychom zjistili, zda ty testy jsou v souladu a odpovídají i postupům. To znamená, kdyby k vám někdo přišel a řekl vám nějaký váš zaměstnanec, že to bude trvat dva roky, tak co uděláte? Vyhodíte ho? No nevím, asi bych si s ním pořádně popovídal. Pan Karens. Děkuji. Já bych se chtěl vrátit ještě k tomu, co jste odpověděl v otázce číslo 10 ohledně PEMS, ty přenosné měřící systémy. Hovoříte o nějakých 30%, což je hodně málo. Vy jste předtím říkal, eh, že ty technologie by měly být otestovány. Ono je to zřejmé. Požádáme výrobce, aby to udělali v laboratoři, oni to udělají v laboratoři. Požádáme, aby to udělali na silnicích, udělají to na silnicích. Ale jak to poměřovat? Co vylepšit v tom testovacím postupu? Je to proveditelné? Uh, v tom harmonogramu, o kterém hovoříme, tedy aby to fungovalo co nejdříve? Já si myslím, že eh, v souladu s tou předchozí odpovědí, s tou proveditelností testování, tady nemáme velké obavy. Dokážu si vybavit, že to může znepokojovat výrobce, tedy zejména ta adaptace těch modelů vozidel, aby tedy oni museli aktualizovat, změnit ty systémy aby tady vozidla měly lepší výkon než předtím. A to zejména také, pokud vezmeme v potaz, že je tu celá řada modelů, to je asi ten největší eh, druh obav u nich, ale to samotné testování, jak probíhá, to není problém. Ano, ale vy tu tvrdíte, že obecně ta, eh, a, a, to důvěryhodnost je nějakých 30 to, co znepokoje výrobce, to je jejich znepokojování, ale ohledně legislativy, jak to prostě budeme poměřovat, když ta důvěrohodnost je taká, ano, ale již nyní v stávající legislativě o testování e, to máme, že samozřejmě dochází vždycky k nějakým nezhodám, a třeba pokud váš první test není v souladu, tak to zopakujete a máte postupy pro to, kolik testů musíte provést, aby z toho vyplynuly nějaké dostačující statistiky a, a odpovídající limity. Pokud dojde tedy k te- nesouladům, potřebujete více statistik, dokud to bude nějak konkluzivní. Ale to už je obsaženo v stávající legislativě, v stávajících uh, homologických testech. A nyní tedy tak toto funguje ještě předtím, než se přistoupí k rozhodnutí. Podobně by to mělo být i nyní v tomto případě. Bude to vynak, eh, vyžadovat určité dodatečné úsilí. Ano, máme tři minutky. Takže to znamená, že budeme opakovat, opakovat, opakovat testy, tak toto stačí. Já bych prostě nechtěl to tady nějak protahovat, to jsou prostě laboratorní testy. Uh, ale stačí tedy to opakovat, nemusí se to nějak vylepšovat? Yes, uh, thank you. Um... Maybe just... Děkuji. Možná ještě jednu otázku, aby to bylo opravdu jasné. Vy jste několikrát řekl, že to není dost jasné, jak je možné splnit ty cíle za normálního provozu, ale v té vaší odpovědi konkrétně na otázku jedna stanovíte, že není zapotřebí vybudovávat novou technologii, aby se snižovaly NOx emise, to znamená se stávajícími technikami můžeme dosáhnout toho zlepšení těch 80 mg na kilometr, jak si stanovila EU. Ano, to je úsudek několika expertů, že tu máme různé technologie, Nyní se zaměřuji i na ty součástky. Samotný motor tedy to nezvládne, ale pokud to bude všecko v souladu, celý systém bude dobře připraven, tak může mít tu redukční kapacitu a musí to být také kontrolováno takovým způsobem, že to bude plnit podmínky. To je ta stávající technologie. Uh, dobře, ale když to budou eh, různé techniky, budete kritičtější pouze k EGR, ano, je to tak? My si nemyslíme, že Euro 6 může být eh, splněno pouze z EGR. EGR to si bude vyžadovat eh, prostě kombinace různých technologií, to už jsem vysvětlil. A je to všeobecně známé, ano, my si myslíme, že je to tak. Takže by vás překvapilo, že nová auta se budou dostávat na evropský trh a budou mít pouze EGR technologie. Pokud bude, budeme testovat i v provozu a vzejde z toho, že je to postačující, ale my si myslíme, že to není technicky možné. Takže máme dodatečnou otázku, proč tedy v průmyslu se zaměřují nyní pouze na EGR. Dobrá, a to tedy eh, tímto ukončíme tuto část dnešního slyšení. Já bych chtěla velice poděkovat panu Smokersovi a panu Kulenárovi za jejich expertízu. Některé dotazy byly velice politické, některé právní či zase technické. Já bych chtěla říci kolegům, že se ke všemu ještě dostaneme. Tímto vám chci poděkovat a možná někteří naši kolegové, kteří mají ty hodně hloubkové technické dotazy, vám je zašlo ještě jednou písemně a ještě jednou vám děkuji za to, že jste se k nám dostavili. Za zeer interessant. Um, Vážení kolegové, nyní bych ráda přistoupila k druhé části našeho slyšení. A teď tady máme dva vynikající hosty z Evropské agentury pro životní prostředí organizace, která je v Evropské unii velmi známá pro nás, pro všechny, kteří působíme eh, v příslušných výborech. Já bych chtěla přivítat pana Paula McElevyho Doufám, že to vyslovuji správně eh, a vítám také pana Martina Adamse, který je v, čelu, eh, v čele skupině eh, pro znečištění vzduchu a znečištění hlukem. Dám vám slovo, máte maximálně 10 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bychom chtěli poděkovat výboru za to, že nás pozval, že pozval naši agenturu, abychom hovořili na tomto slyšení. Eh, máme tady krátkou prezentaci, kterou si s kolegou rozdělíme. Máme tady několik slajdů a úvodem bychom chtěli velmi jasně eh, zmínit mandát naší agentury. Řekneme několik slov o našich aktivitách. Um, pokud jde o agregované technologie CO2 a NOx, řekneme o situaci znečišťování vzduchu v souvislosti s těmito emisemi a zmíníme také to, jakým způsobem agentura předávala naše informace o emisích v reálném provozu v posledním desetiletí. Eh, mandát naší eh, agentury byl definován, nastaven Evropským parlamentem a radou. Jde eh, o to, že poskytujeme informace k životnímu prostředí a naše agentura neměla žádnou roli při testování nebo měření emisí z vozidel a ani nemáme žádnou inspekční funkci. A ovšem jsme eh, přesvědčeni, že Rada a parlament eh, přidělili agentuře důležitou roli, aby členským státům a, a celému společenství poskytovala spolehlivé informace z evropské úrovně a tím jim umožňuje, aby přijali opatření e, na ochranu životního prostředí a vlastně agentura má zajistit, že a potom má být zajištěno, že veřejnost bude správně informována o stavu životního prostředí. Pokud jde o emise z dopravy, byla nám e, svěřena celá řada zodpovědností, pokud jde o legislativu v oblasti CO2, pokud jde o osobní vozidla a dodávky, tak tam máme zprávu o emisích, vychází se z laboratorních testů, emisí CO2. E, dostáváme tady informace o členských států a výrobců v rámci nařízení o monitorovacím mechanismu ehm, máme různé emise, e, také mimo jiné o všech vozidlech. Vychází se e, z kalkulací reálného provozu. Eh, máme tady potom eh, také eh, otázku měření emisí skleníkových plynů, potom opět emise NOx v rámci reálného provozu ze všech vozidel a vychází se tedy, jak jsem již říkal, z reálného provozu. Dále tady máme také téma korporátní, Eh, máme pomáhat členským státům. Eh, tady jsme společně s dalšími eh, institucemi a z Kopert získávali různé informace a já bych tady upozornil na to, že agentura také poskytuje data o monitoringu kvality ovzduší a e, jsou tady měření také NO2 a já předám slovo Martinovi, e, který e, tady pohovoří o některých věcech, které se týkají emisí z dopravy. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne. Také já, jak již bylo sděleno, agentura monitoruje nejrůznější typy dat, pokud jde eco 2 z vozidel, například pokud jde o nová osobní vozidla, je zajímavé, že Evropská unie již splňuje eh, svůj cíl 140 gramů eh, emisí eh, uhlíku a to již několik let CO2, to již několik let dopředu a, a v laboratoři jsou samozřejmě tato měření eh, nižší než v reálném světě. Když se ovšem podíváme na agregované emise z celého vozového parku a nejen pouze z nových vozidel, tak vidíme, eh, pokud jde o data eh, ohlášena členskými státy, eh, že eh, tam nejsou zcela dobré výsledky, protože emise vzrostly, jak tady vidíme, od roku 1990 do roku 2014. Eh, Odvětví dopravy jako takové je jediným ekonomickým odvětvím, kde od roku 90 emise vzrostly a doprava představuje 20 emisí skleníkových plynů v Evropě. Pokud jde o emise e, oxidu dusíku e, v reálných podmínkách od roku 90 e, členské státy a průmysl dosahly poměrně dobrého pokroku ve snižování emisí. Emise klesly asi o 60 za asi posledních 25 let. Ovšem toto snížení by mohlo být větší, pokud by eh, především dýzlové vozidly eh, měly emise v reálném eh, provozu v souladu s požadavky, protože pokud jde o benzínová vozidla, tak tam tomu tak bylo. A tady vidíme mapu a a to je z poslední zprávy o kvalitě ovzduší. E, měřil se tady e, NO2 a podle údajů členských států a e, my tady těmto znečišťujícím látkám samozřejmě říkáme NOx a tady vidíme lokaci znečištění a jsou tady koncentrace ve srovnání s limitními hodnotami HNOX v mnoha členských státech překračují požadované hodnoty EU pro kvalitu ovzduší a v roce 2013 19 členských států překročilo tyto limity. Eh, silniční doprava je samozřejmě velmi výrazným strojem eh, NO2 eh, a v některých oblastech se vlastně 60 toho překročení vychází ze silniční dopravy pokud jde o naši eh, agenturu, tak eh, my se doníváme, eh, že to velmi poškozuje zdraví. Na základě toho dochází k 70 tisícům předčasných úmrtí, například v roce 2012, tedy tomu tak bylo. Byl to výsledek emisí NO2 společně s znečištěním z částic je to tedy jeden z nejškodlivějších tedy vlivů pokud jde eh, o motor, o model dopravy, eh, tak eh, tam bychom měli něco vysvětlit ke Cooper, to je takový softwarový nástroj, který pomáhá vědcům z členských států, aby odhadli, jak vypadají emise z reálného provozu v oblasti dopravy a pokud je o NOx, Hm, tak eh, se to toho týká ale i CO2 a dalších eh, emisí. Eh, tady jsme spolupracovali s dalšími organizacemi, jako je ERC nebo Evropská komise. Koper má poskytovat odhady emisí z reálného provozu a tady se v podstatě vycházelo z nejlepší dostupné vědy v členských státech z těchto výsledků a dat. Tady vidíme náš eh, poslední eh, slide, kde jsme se snažili schrnout eh, úsilí naší agentury eh, poskytovat údaje o emisích v reálném provozu. Eh, výbor nám poskytl písemné otázky a jedna z nich byla, eh, kdy jsme se dozvěděli o velkému rozdílu emisí měřených v laboratořích a v reálném světě. Když jsme se připravovali na toto slyšení nebo na tyto věci, tak jsme zkoumali všechny naše zprávy za poslední desetiletí, abychom zjistili, zjistili, kdy eh, jsme se s něčím takovým obeznámili a již v roce 2004 eh, tam byla eh, určitá zpráva kde jsme zaznamenali, eh, že standardizované testy pro homologaci vozidel neodpovídají nutně eh, výsledkům z reálného provozu. Eh, my jsme nevycházeli z primárního výzkumu, ale vycházeli jsme z poznatků, které jsme sebrali v rámci naší práce na kvalitě ovzduší a emisích. Potom jsme se stále více utvrzovali eh, v této věci a měli jsme tady různé zprávy eh, v roce 2000. 2010 a v roce 2015 jsme získali takové potvrzení a také jsme o tom poskytovali komunikace v některých eh, publikacích. Minulý rok jsme se rozhodli eh, vydat určitá vodítka také veřejnosti, určité informace pro veřejnost, eh, podklady pro veřejnost a v září 2015 eh, eh, jsme vám zaslali kopie určité eh, zprávy, která se právě týká těch podvodných zařízení. Já si myslím, že tu kopii se získali nebo dostali a um, potom je tam v těch, těch písemných odpovědích Eh, nebo otázkách, proč jsme o tom nehovořili dříve. My si myslíme, že jsme o tom pravidelně poskytovali zprávy od roku 2004 a my jsme si uvědomovali, eh, že EEA není jediným z hlasů v této diskuzi a v souladu s mandátem naší agentury, poskyto, jakožto eh, poskytovatelem informací, bychom samozřejmě eh, chtěli lépe zacílit poskytování našich informací tak, aby bylo možné podle toho lépe chránit životní prostředí. V našich zprávách jsme ovšem neustále upozorňovali na dopady na životní prostředí a na zdraví, že vlastně doprava přispívá výzva ke klimatickým změnám, znečištění ovzduší, k hluku a tak dále. Eh, samozřejmě chceme usnadňovat práci vašeho výboru a chceme odpovědět na vaše otázky eh, podle našich nejlepších možností. Eh, EEA má důležitý úkol e, pomáhat Evropskému parlamentu v jeho jednáních a úvahách, takže e, chceme samozřejmě e, dále písemně odpovídat na vaše otázky a i jinak. Samozřejmě jsme k dispozici. Děkuji. Um, Děkuji za tento úvod. Nejprve dám slovo našim zpravodajům, pan Kremrandy. Děkuji, paní předsedající. Také děkuji panu McAlliviumu a panu Adamsovi. Již od roku 2014 jste varovali před tou rostoucí eh, mezerou mezi výsledky měření v laboratoři a v terénu. A také jste vydávali varování ohledně dodržování norem ochrany životního prostředí a také jste řekli, že Evropa nebude schopná ty normy dodržet. Je evidentní, že jste se nezabývali odbornými otázkami ohledně toho, jak mohou vozidla dosahovat emisních limitů. Vím ale, že jste se do velké míry zabývali diskusemi mezi Evropskou komisí, společným výzkumným střediskem, ale také jste se účastnili zasedání rady a dalších jednání. Můžete prosím trochu rozvést ty odpovědi, eh, kterých se vám dostávalo, vzhledem k tomu, že jste tato varování vydávali již od roku 2004. Jak reagovaly jednotlivá ministerstva v jednotlivých členských státech a Evropská komise? Děkuji. Ano, my jsme se podívali na ten uh, průběh uh, minulosti těch našich varování, eh, kolikrát jsme na to poukázali. Ve 28 zprávách jsme my 12 let upozornili na tento problém, na ten rozdíl mezi realitou a přáním. My jsme se stále více přesvědčovali o, tím, o tomto rozdílu do určité míry jsme se spolehli na práci organizací jako například TNO z let 2010 až 2011, o čem se hovořilo již dnes odpoledne. My jsme tedy měli potvrzené zprávy z této oblasti. My jsme proto, aby se politická rozhodnutí činila na základě důkazů jsme si také vědomi toho, že nejsme jediným subjektem, který pozvedá svůj hlas v těchto diskusích. Naše zkušenost je taková, že pravděpodobně od tohle 2010, 2011 a musím tedy přiznat, že já osobně jsem se těchto diskusí neúčastnil, byl to můj předchůdce. Byli to kolegové, eh, kteří o tomto problému, o tom rozdílu hovořili se zástupci Evropské komise a možná k tomu může ještě doplnit Martin. V rámci těch eh, diskusí například v rámci UNCE členské státy byly informovány o tom, jak ten se problém eh, rozmáhá, jaký je problém s dosahováním těch norm a jak by se tedy eventuálně mohla ta mezera zacelit. Děkuji. Vrátíme se do let 2010 až 2011. Dostali jste reakce od eh, Generálního ředitelství pro životní prostředí na vaše zprávy. Byli jste si vědomi nějakých diskusí mezi eh, Generálním ředitelstvím pro životní prostředí a pro průmysl? Byli o tom útvary komise informovány a diskutovali jste o tom se svými kolegy ze společného výzkumného střediska a pokud ano, jak na to reagovali? Když se nad tím zamyslím, tak eh, Nopo tady zmínil eh, rok 2004. Již v roce 2007 jsme se účastnili technických seminářů, odborných seminářů JRC, eh, kde se hovořilo o tom, jak se rozevírají ty nůžky. V roce 2010 DGNV pořádalo semináře v členských státech, poněvadž tehdy se ve stále eh, větší míře eh, dostávalo do povědomí to, že tady je rozdíl mezi přáním a realitou. My jsme se eh, setkávali především se zástupci DGNV, a lidé z DG Envis eh, vám neformálně nestěžovali o postoji eh, svých kolegů z DG Industry. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, také já děkuji našim expertům. Chtěl bych vědět, zda vnímáte nějaký nedostatek ve spolupráci s členskými státy? A pokud ano, tak v jakém aspektu jsou tu ty nedostatky ve spolupráci s členskými státy? Naše eh, spojení s členskými státy funguje na různých úrovních, společné setkání, technická zasedání, konkrétně s těmi komunitami, které jsou zodpovědny za ten reporting o eh, emisích, zejména NOx, pracující na směrnici o limitních prazích, eh, setkání s experty, kde se hovoří tedy o tom, jak tedy ta očekávání o emisích uvést do praxe. Také poskytujeme eh, určité pokyny členským státům o tom, jak vypočítávat emise. Máme takový, eh, takovou knihu s pokyny. Eh, hovoříme o metodologiích, které by národní experti měli používat a ta příručka je povinná také a je zmíněna v té směrnici o národních emisních prazích. Děkuji. A co se týče Evropské komise, vidíte tedy nějakou nedostatečnou míru spolupráce? Jak jsme již předeslali, velice úzce spolupracujeme s komisí. My, jakožto organizace, já nevím, zda váš výbor si to uvědomuje, ale Evropská environmentální agentura má správní radu, pardon, řídící radu a tam tedy a, a, tito členové jsou zodpovědní za výsledky práce a členské státy jsou zastoupeny v této radě a Evropská komise tam má dva zástupce v této radě takže týká se to také těch expertů, kteří jsou jmenováni také i Evropským parlamentem, to znamená ta primární uh, úroveň, tedy zástupci vlády, ti se tedy setkávají i s komisí v té řídící radě. A pak těm konkrétním záležitostem kvalita vzduchu, reálné emise, tady bych panu Gebrandimu chtěl říci, že máme již dlouhodobou spolupráci s kolegy z eh, DG Envy, s DG eh, Research, se společnými výzkumnými středisky s Eurostatem a, ředitelství pro ehm, klimatické změny. Takže spolupracujeme také s DG Move o, o mechanismu po, pro reporting o změnách v dopravě, také DG Mare, to znamená opravdu rozvíjíme mnohé kontakty s Evropskou komisi a myslím si, že ta spolupráce je efektivní. Děkuji. A ještě co se týče toho dotazníku na straně 8, ve vašich odpovědích tvrdíte, že ty emise jemných částic se snížily o polovinu od 90. let ve srovnání ty částice a, a ty větší se navýšily o 40 v tom samém období co se zavedly nové druhy pneumatik, takže je to znepokojících kde vidíte ty příčiny? Ano, určitě je to problém. My jsme to tu zaznamenali i od předchozích eh, řečníků. Ano, ta efektivita u těch malých částic se velice zlepšila, ale ty stávající výfuky, tedy eh, tam se ta situace hodně zlepšila u těch nových eh, nových eh, vozidel, ale eh, ty emise z brzd a z, z pneumatik, tam se to navyšuje. Je to tak, ale v těch absolutních hodnotách eh, se to vyrovnává. Je to v podstatě tím, že se navyšují požadavky na dopravu, prostě cirkule více vozidel. Máme jednu pracovní skupinu, která je koordinována, také spolupracuje s JRC a ty se zabývají tedy technickými opatřeními právě týkající se právě zdrojů z těchto oblastí. Pan Karens, pro mě je to takové určité dejavu s tím a z toho zasedání z JRC, takže má otázka na vás dva je následující. Pokud byste si, eh, byste si uvědomili ten problém v roce 2004 a ne 2016. To už je tedy eh, hodně dlouhá doba a jen málo se toho stalo, co se týče legislativních aktivit, což mne vede k určitému podezření, že to museli být nějací vysocí i političtí činitelé na úrovni komise nebo členských států, kdo prostě musel říci, my to prostě nebudeme brát v potaz. Můžete mi říci, kdo to je, kdo tady blokuje tu informaci z těchto tak výsostně rozumných institucí. Já sám nemám v, mé, v mém diáři kontakty na šéfy státu, ale musím říct, a tady to myslím úplně vážně, že i z hlediska Evropské environmentální agentury nemáme žádnou informaci o tom, e, že tedy bychom mohli zveřejňovat takové záležitosti. Já Chápu, ale co tady říkáte? Tedy, že žádní politici se nesnažili vás nějak zabránit, vás zastavit, že prostě politicky vám nebylo nějak bráněno? Je to správné? Žádný politik se nesnažil nás zastavit v té práci naší agentury, abychom zveřejňovali informace. Ano, takže pokud se nevměšoval žádný politik eh, do zveřejňování informací, tak co se podle vašeho názoru musí změnit v systému? Mě to mate, protože vy jste říkal, mluvil o efektivní spolupráci s generálními ředitelstvími, ale prostě nic se neděje. Proč je tomu tak? Co se musí změnit? Vy byste měli být nějakou superagenturou s, e, s výkonnou pravomocí, nebo co chybí tady v této hierarchii i kontaktu? Když to nejsou politici, tak je to asi chybou toho systému. Co se musí změnit? No, já bych řekl, že my jenom tak jako nehovoříme s komisí. Já mám před sebou dokument, na který jsem se chtěl dnes i odkázat, což je takový briefing, který jsme tu prezentovali v parlamentu a ten je z 10. listopadu 2011, kdy jsme se dostavili do výboru pro dopravu tady v parlamentu my tam chodíme každý rok a oznamujeme tam e, informace o e, mechanismu pro dopravu, takže to je zpráva za rok 2011 nás znepokojovalo, že ta zpráva možná byla příliš detailní, příliš dlouhá. Já vím, že poslanci jsou zaneprázdnění, takže jsme vypracovali dvoustránkový briefing a tady je odstavec, já vám to mohu dát k dispozici, kde jsme to řekli velice jasně v tom 10. říjnu 2011. Já bych to rád eh, přečetl. Obecné cíle pro kvalitu vzduchu byly překročeny v mnoha oblastech. Jsou tu dvě eh, záležitosti, které k tomu vedou k navýšení. Existují rozdíly mezi trendy v emisemi a pak také určité hodnoty. Eh, NOx, emise se navyšují, což je výsledek tedy navýšení počtu dýzlových vozidel na trh. A pak jsou to jasné důkazy, už jsme nemluvili jenom o nějakých původních obavách, ale o jasných důkazech toho, že stávající emise z vozidel překračují ty homologické eh, hodnoty pro eh, každý druh vozidel. Toto jsme přednesli ve výboru pro dopravu každoročně, tam chodíme. Pokud bychom to mohli eh, dělat lépe, jak zacílit to naše sdělení, tak si to můžeme vzít k srdci. Takže co myslíte, oni to prostě vůbec nevzali v potaz nebo nic se nedělo, vy jste to tam přednesli, řekli jste, dívejte se, jako svět a, eh, a, eh, na světě je to špatně. A jak to bylo s tím odstavcem? Ano, tady ten odstavec v té dvoustránkové zprávě, což je příliš dlouhé pro tuto sněmovnu. No já se nebudu vyjadřovat k tomu, jakou eh, trpělivost mají vaši poslanci, eh, co se týče čtení. Ano, různí poslanci na to reagovali různě, podobně jako v tomto výboru. Já vám děkuji. Myslím si, že je dobré se přesunout eh, k dalším. Koho tu máme z výboru pro dopravu, paní Bonifa? Děkuji. Já jsem chtěla položit obdobnou otázku a položím vám ji ještě jednou. Říkáte, že od roku 2004 poskytujete informace, v roce 2011 jste dokonce přišli do výboru TRAN, abyste nám poskytli tyto informace a přesto bylo potřeba čekat na to, až dánský ministr eh, vyšle eh, komisi v roce 2013 oficiální dopis, aby se ty věci eh, začaly hýbat. Vy říkáte, že váš mandát je pouze otázka informovat a že nemůžete toto překročit. A pokud jde o federální agenturu USA, tak tam vidíme určitý rozdíl, protože právě tato agentura eh, tam má mnohem více zaměstnanců a má možnost kontrolovat eh, některé věci a dělat návrhy. Vím, že to tady neodpovídá vašemu dnešnímu mandátu, ale tak, jak tady říkal kolega, měli bychom možná i my se posunout vpřed. A co byste navrhoval, aby vaše agentura eh, měla za pravomoce, jaký by měl být její mandát, aby její práce byla efektivnější a aby eh, vedle komunikace mohla být eh, ještě výkonnější, abychom tady mohli být úspěšnější, pokud jde o emise. Thank you, uh, for the question. Děkuji za tento dotaz. Ten dotaz je jasný a proto já jsem začal velmi pečlivě vysvětlovat náš mandát. Je i jasné, že v tuto chvíli um, Eh, prověřovat soulad není v našem eh, mandátu eh, a pokud tady bude nějaké rozhodnutí změnit mandát naší agentury, tak je to rozhodnutí, které musí přijmout evropské instituce. Ty se musí rozhodnout, že změní náš mandát. Pokud by evropské instituce měly rozhodnout, že Evropská environmentální agentura by měla tady mít změnu této role, že by se zabývala i soulanem, tak by to byla velká zásadní změna naší práce a, a Změnilo by to povahu toho, co děláme, e, kdybychom měli tedy sledovat ten soulad, tu schodu. A já nevím, jestli rada si přeje, aby naše agentura na sebe vzala tuto zodpovědnost. E, taková diskuze e, se tady zatím nevedla. A pokud jde o můj osobní názor, tak by bylo důležité, aby jakákoliv změna našeho mandátu měla dostatečnou politickou podporu a e, byla doprovázena finančními e, zdroji. 20 let jsme budovali naši reputaci, naši pověst, Eh, snažili jsme se být eh, spolehliví a eh, kdybychom propůjčili na jméno naší agentury nějakému slabému nebo chabému systému monitorování, to je něco, co bychom si nepřáli. Muselo by to být opravdu solidní. Pokud jde o kvalitu ovzduší, agentura hovoří o otázce amoniaku a, a, a taky a, a N2H Můžete nám říci něco o důsledcích, které tyto plyny mají na klima a zdraví? Eh, jsou tady technologie, které mohou toto omezit, nebo naopak máme čekat, že tyto emise vzrostou v příštích letech a je potřeba k tomu přijmout také legislativu. A pokud je o kvalitu ovzduší, hovořil jste také o smrtelném účinku oxidů e, dusíku. A mě by zajímalo, jak to tady přesně vypadá, jaký je počet eh, úmrtí a nemocí, které souvisí s emisemi NOx a kdyby eh, se eh, tady respektovali od vstupu v platnost legislativy, kdyby se tam ty věci respektovaly, tak kolika úmrtím bychom bývali mohli zabránit. Uh, starting with the final question. Pokud jde o tu závěrečnou eh, otázku, eh, tak kdyby se dotržely normy, jaký dopad by to mělo na předčasná úmrtí. My ta čísla k tomu bohužel nemáme. Vaše eh, první otázka se zabývala amaniakem a N2O. Um, ehm, tady je určitá obava, e, že dojde e, ke zvýšení e, amoniaku v některých městech. Problém je, že je to velmi znečišťující pro životní prostředí a samozřejmě i pro zdraví a, a N2O je dalším takovým vedlejším produktem, který vzniká a my to musíme dobře kontrolovat, musíme kontrolovat také částečky a je velmi důležité, abychom měli optimalizované vybavení. Děkuji, pan Henkel. Mr. Henkel? Yes, we have been... Bylo nám řečeno, že jste informovali komisi, stejně jako veřejnost, ve 28 zprávách během 12 let a k ničemu nedošlo. Takže k tomu několik dalších otázek. Dostal jsem k závěru, že pokud by nebylo Spojených států a skandálu s eh, dýzlovými motory u VW, by se toto téma neprojíralo tak ze široka jako nyní. Sdílíte můj názor? It's, it's certainly the case that since... Určitě je pravda, že od září loňského roku a objevem těch opojovacích zařízení počet žádostí eh, o komentář, eh, které jsme obdrželi, se zvýšil. Já bych ale eh, ve všem, se vším respektem nesouhlasil s tím, co jste řekl. Řekl jste tedy, že se nic nestalo. Evropská komise v posledních letech přicházela s návrhy, jak za celé tuto mezeru mezi tím, co tedy bylo naplánováno těmi stanovenými normami a realitou. Takže určitě není pravda, že od září loňského roku se nic eh, neodehrálo. Ano, přijímám. Pak tady padla otázka, zda někteří politici podle vás eh, měli něco proniknout na základě informací, které obdrželi. Další otázka. Vy jste tu zprávu zaslali určitě také Evropskému parlamentu, konkrétně výboru pro dopravu. Jste také toho názoru, jaké já, že jste tento parlament informovali adekvátně a že to byl parlament, který nepodnikl akce, akce Eh, po kterých nyní volají jiní politici? Já bych opravdu velice opatrně, co poslal k opatrnosti tvrdil, že parlament nepodnikl adekvátní akci. Um, otázka zněla, jestli jsme si byli vědomi toho rozdílu mezi laboratorními výsledky a výsledky v reálném provozu. My jsme podle mě informovali parlament, stejně jako komise, stejně jako členské státy, o tom, e, co jsme zjistili. já bych rád zdůraznil, že ty naše zprávy, které vydáváme o životním prostředí, jsou součástí našeho mandátu. My každých pět let vydáváme zprávu, která obsahuje výhled, e, pokud jde o životní prostředí a v letech 2005, 10 a 15 eh, jsme samozřejmě tyto zprávy poskytli i Evropskému parlamentu. Z těchto zpráv vyplývalo, vyplývalo, že tady ten rozdíl je. Takže tady skončím. Myslím, že jsme vyhověli požadavkům našeho mandátu, tyto informace se poskytovaly poslední otázka. Když jste se poprvé dozvěděli o možnosti manipulace ze strany výrobců? Hovořím o manipulaci se softwarem. Nebo o manipulaci, manipulování těch výsledků pomocí softwaru. Bylo to asi v roce 2004 eh, a jedním z důvodů bylo to, že jsme vlastně sledovali ten model Copert, z eh, vědecké literatury um, ehm, stále více vyplývalo, že ty emise v reálném provozu neodpovídají emisím, které byly naměřeny v laboratorních podmínkách. Ta zpráva hovořila o třech hlavních důvodech, které byly známy po dlouhou dobu. Jednak to byl testovací cyklus, poté eh, přípustné odchylky a poté chování eh, řidičů při eh, reálném provozu. A to byly tři hlavní důvody, eh, které jsme tady uvedli ve svých zprávách. Pan Fedeli, děkuji pěkně. Děkuji za to, že jste vrhl světlo na několik problémů. Já vás samozřejmě nebudu pranířovat. Myslím, že jste zcela jasně zodpověděli otázky snažili jste se vytvořit eh, v, těch, v tom politickém prostředí příslušné povědomí. Jak si myslíte, že bychom mohli vybudovat systém, který by zajistil, že vaše zjištění, vaše výsledky se eh, dostanou eh, k politikům? Vy jste pracovníky agentury, jste státními zaměstnanci v jistém ohledu, takže samozřejmě nemůžeme eh, svalovat vinu na ten politický systém. Je však evidentní, co řekl pan Henkel, že reakce parlamentu tehdy nebyla adekvátní. Pokud bychom měli vybudovat systém, v rámci kterého eh, by bylo možné zajistit, že to, co eh, zjistíte, veškeré vaše informace ehm, se dostanou eh, tam, se kterým, tam, kde se s nimi bude adekvátně zacházet. Mám tedy na mysli eh, politická fóra. Takže jakým způsobem eh, by se dalo zajistit, že se informace vašeho výzkumu dostanou na správná místa, odkud se tedy potom nebo kde se poté budou přijímat příslušná politická rozhodnutí. Děkuji za otázku. Děláme trochu starost, jestli bych tady měl vytvářet dojem, že jsme za poslední dvě desetiletí vydávali zprávy, na které nikdo nereagoval. Já bych mohl uvést několik případů, kdy naše zpráva vedla k akci. Jedním z těchto příkladů je toto. Myslím si, že naše zpráva z roku 2010, zpráva o životním prostředí EU, eh, byla právě jedním z dokumentů, které utvářely desetiletý program pro ochranu životního prostředí a na základě toho Evropská unie eh, směrovala svoji politiku ochrany životního prostředí. Nechci se chlubit, ale myslím, že to skutečně bylo dobré. Myslím, že jsme eh, tím ovlivnili jak komisi, tak radu, kde jsme svoji zprávu předložili, přednesli a o své zprávě jsme hovořili také v Evropském parlamentu. Takže skutečně máme eh, případy, kdy nám lidé naslouchali. Snad jsem nezbudil dojem, že těch 28 zpráv, které jsme vydali, ehm, vlastně nenašli, nenašli žádnou odezvu. Na základě nich nedošlo k žádné akci. My v parlamentu oslovujeme nejrůznější výbory a chtěl bych ještě říct, že i nám záleží eh, na tom, abychom své zprávy směřovali ke správným muším. Je nám jasné, že nejsme jediným zdrojem informací. Informace pocházejí ze všech stran a určitě bychom mm, mohli zlepšit eh, to předávání nám zjištěných informací a zlepšit ten proces politického rozhodování, který vychází z důkazů. Děkuji pěkně. Já jsem samozřejmě vůbec nechtěl některak spochybnit vaše práci. Myslím, že je velice důležitá. Já patřím k těm politickým skupinám, které by uvítali větší aktivitu na vaší straně. Ačkoliv já jsem tady tehdy nebyl, tak parlament, jak jsme slyšeli, nereagoval tak, jak by měl. Proto byl zřízen tento konkrétní výbor. Pokud bychom byli reagovali dříve, asi bychom tady dneska neseděli. A navazuji na otázku kolegy Kajnce. Jedním z úkolů tohoto výboru je zjistit, kde se co udělalo špatně, jak se na tom podívali, podíleli dané instituce, a kromě toho také chceme eh, nalézt způsob, jak se podobnému vývoji situace vyhnout do budoucna. Děkuji. Nyní paní Konečná. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také eh, zástupcům eh, výboru nebo agentury. Já mám první jednu úplně věcnou otázku, jestli ty data máte k dispozici. Mě by zajímalo, jestli máte k dispozici alespoň řadové propočty toho, o kolik více mohlo být reálně vypuštěno emisí NOXů v silniční dopravě, než bylo původně plánováno a propočteno díky tomu, že právě docházelo ke zkreslování a nereálným predikcím vypouštěných emisí. Tedy ptám se na rozdíl toho, kolik bylo reálně dovoleno vypustit a kolik bylo poté skutečně vypuštěno, jestli ty data máte. Yes, I mean, not in terms of huge amounts of detail, but just as... Neznám eh, podrobnosti, ale hrubý odhad eh, na základě našich eh, kalkulací hovoří o tom, že vlastně vě, většina těch nových dýzlů plní tyto limity. Samozřejmě, kdyby ty emise byly dodržovány, tak eh, by těch smrtí bylo méně a nyní se domníváme, že asi 40 emisí NO, NOx um, eh, ehm, Kleslo by to na 20%, pokud by byly splněny ty uh, normy uh, Dieselové motory, eh, ty eh, samozřejmě mají mnohem vyšší emise než benzínová vozidla, eh, tak to samozřejmě je. Já děkuji a jsem se chtěla zeptat, možná doplnit kolegy, protože oni tady, všichni jsme tady asi dnes proto také, abychom zjistili, kde se stala chyba, jak ji napravit. Ale vy jste placený z veřejných prostředků. Já jsem tady taky nebyla před více jak těmi pěti nebo dvěmi lety, tedy to znamená, když jste předkládali zprávu v roce 2010 nebo 2015. Eh, já si nedovedu představit, že byste tu zprávu, pokud byste ji opravdu předložili s tím důrazem, že by na ní nebyla žádná reakce. Proto bych se chtěla zeptat, zda bychom mohli vědět, uh, Eh, konkrétně, komu jste předkládali tuto zprávu, teď nemyslím v Evropském parlamentu, kde ji dáváte jako obecně celou zprávu, ale konkrétně na Evropské komisi, případně s kým jste o této věci konkrétně mluvili, že k tomuto dochází. Uh, Zároveň bych si dovolila se zeptat na to, vy jste tady několikrát mluvili o tom, že je třeba změna mandátu, že bychom měli zlepšit předávání informací, tak jak po této zkušenosti vy vidíte, kde by, jako, jako, mě by zajímaly ty vaše konkrétní návrhy. To, že je něco třeba, je fajn, ale možná bychom se měli konečně dostat k tomu, jak je to třeba zlepšit a co konkrétně pro to můžeme udělat. A já prostě jenom sama za sebe, za naši frakci říkám, že nemůžu souhlasit s tím, e, že jako byste někoho informovali a nic se nedělo, protože to je podle mě flagrantní porušení principu dobré zprávy. Vy jste prostě placení z našich peněz, z veřejných peněz a vy máte povinnost, pokud víte, že něco takto krutě nefunguje a takto krutě se porušuje, tak o tom prostě nejenom informovat, ale samozřejmě také začít jednat, ale to je můj soukromý názor a teď by mě zajímaly ty vaše konkrétní návrhy, jak to zlepšit. Uh, Děkuji vám, jak jsem již předeslal v té odpovědi na některé předchozí dotazy. Evropská environmentální agentura eh, má takový mandát, který nám předali evropské instituce, to znamená naší roli je primárně poskytovat informace a poznatky. Jsem přesvědčen, že to vykonáváme. Měly by evropské instituce v budoucnu nějak zvolit eh, změnu našeho mandátu, to je výsadou jaksi evropských institucí. Vy se ptáte, eh, zda jsme hovořili s Evropskou komisí, my jsme hovořili se zástupců naší správní rady, také pravidelně jsme v kontaktu zase konkrétně s DG Envy, eh, DG RNC a konkrétně také s komisaři pro životní prostředí a dalšími. A Určitě jste zaznamenali i některá prohlášení. Já vám mohu eh, zpřístupnit ty dokumenty, které jsme také připravili, co se týče tedy těch našich zpráv, eh, které jsme vypracovali. Takže v některých případech eh, se toho chopilo DG Envy z Evropské komise a bylo velice jasné, že Oni si tedy uvědomují tu záležitost, kterou jsme v tom textu řešili. Děkuji vám a bylo by pro nás opravdu nápomocné, pokud byste nám mohli tyto dokumenty poskytnout. Otázka z mé strany. Pokud tedy umožníme maximální rychlost, tak kdo bude rozhodovat politik, minister nebo kdo bude obviněn, když lidé místo 50 budou řídit 70. My nejsme eh, sílou zákona. My tu máme legislativu a máme tu dva eh, policisty. První je DG Enterprise a pak eh, je to těch 28 různých homologačních agentur. A takže opravdovou otázkou je, proč ti to lidé nedělají nic. A já se opravdu zlobím, protože když jsme dostali ty údaje z té agentury, že 50 tisíc lidí každoročně umírá, takže nemáme důkaz o tom, že od roku 2004 50 tisíc ročně, to znamená nějakých 500 tisíc lidí v Evropě, kteří umřeli, protože eh, jak si to policojtování té legislativy rozhodnuté 28 členskými státy Evropským parlamentem jak si nebylo provedeno. Takže proč DG Enterprise i přes ty skutečnosti, že JRC už v roce 2007 mělo důkazy, nic nedělalo a proč národní homologační orgány nic nedělali. Toto je tak konkrétní otázka. Neodkláněj se od toho. Máme tu takové dvě dohledové agentury nebo instance, které nefungovaly. Dále, vy říkáte, že jste hovořili v roce 2007 z JRC. Takže se zase ptám, v roce 2007 JRC začalo rozvíjet PEMS a první testy, které prokázaly tedy že výsledky v laboratořích byly tady a v reálu někde jinde, takže máme vysvětlení. A prosím, proč v roce 2007, když ta data byla dostupná také pro JRC a na konci 2010 bylo svoláno první zasedání s členskými státy a na počátku 2011 JRC bylo umožněno zveřejnit ty výsledky, tak proč jsme ztratili čtyři roky, to znamená 200 tisíc lidí, kteří umřeli za ty čtyři roky a nic se prostě nestalo. Máte proto nějaké vysvětlení? Já musím začít tím, že řeknu, že jakožto agentura nejsme v situaci, abychom hodnotili práci Evropské komise, ale chtěl bych říci, že jedním z těch našich závěrů, které my činíme, že co se týče monitoringu a dohledu nad systémem, tak tam bychom se snažili přiklonit tedy k těm důkazům, které, ke kterým došel i tento výbor, eh, co se týče ICCT, tedy že je to fragmentace toho systému řízení, toho monitorovacího systému v EU, že je to tak nějak rozplizlé a rozdělené mezi 28 členských států. No a i v těch našich písemných odpovědí jsme napsali, eh, že tedy to byl model, který si eh, zvolila eh, Evropa a je to odlišné od toho systému, který uplatňují ve Spojených státech. To je centralizovanější model jak pro tu zhodu, tak pro ověřování. Takže dnes se zdá, že manager Fiatu Eh, se obrací na evropský eh, orgán, ale na koho tady dohlížejí? Na Fiat eh, a ne na Volkswagenu, ale tedy pokud to budete analyzovat, Spojené státy se mohly pohybovat rychleji, protože je to jeden orgán. To, co nám leží na stole od komise, je v podstatě to samé, co předtím rozdělena mezi 28 a pak to budeme mít jednu maličkou naději, že ty eh, laboratorní testy eh, JRC, to je takový super policajt, ale JRC měl ty údaje už v roku 2007 a Digi Enterprise jim neumožnili to zveřejnit, takže jak vy dověřujete v systém, kde v podstatě zase budeme záviset na 28 zemích plus toho superpolicajta, což v podstatě může být pod politickou kontrolou DG Enterprise. Jak to prostě všechno funguje? Já to musím opravdu zestročnit. Je to zase ten případ, my jsme dopodrobna nestudovali ta ustanovení eh, v lednového návrhu té revize rámcové směrnice pro homologace. To není v našem mandátu ani pravomoci. Myslíme si, že tak jak my to vidíme, jsou to zlepšení, ty diskuze, co se týče i prosazování, to vidí jako pozitivní krok vpřed. A kolegové tady zmínili podstatné kroky vpřed i z TNO a prostě naše agentura nemůže se tady takto nějak k tomu vyjadřovat. Děkuji paní Evi. Děkuji, paní předsedkyně, a také já vám děkuji za účast. A chtěla bych položit otázku ohledně toho postupu CADC. Na stránce 22 vaší zprávy vyslo- to předkládáte jako vhodnější alternativu ve srovnání s novým evropským jedním cyklusem, co se týče homologace po ohledně ve srovnání s těmi údaji na straně 25, tady ty odhadované emise z těch Euro 3 CDC mohou být poměrně vyšší než stávající výsledky testování. A to je pravdivé zejména pro dýzlové motory, pro které emise Euro 6 mohou být 4,8 krát vyšší než ty u, v rámci NEDC. Takže od kdy tyto informace o větší míře správnosti toho cyklu Artemis v RDE bylo zpřístupněno. Myslím si, že odpovědí zase bude rok 2004, ale mohli byste to trošku um, rozvést. Já si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že ten projekt Artemis byl spuštěn někdy v roce 2006 či 2007 a záměrem pro eh, vytvoření eh, tohoto laboratorního testu bylo právě se více přiblížit k těm reálným eh, podmínkám v provozu a přiblížit se i k tomu NEDC, na základě kterého je to testování pro homologaci prováděno. Bylo tu větší míra požadavku pro motory a podobně. A možná to asi nás nepřekvapí, ty výsledky jsou opravdu větší míra emisí e, na základě toho cyklu Artemis. A ještě k tomuto, myslíte si, že tu byly nějaké zábrany které mohly tedy zabránit přijetí eh, tomuto, tohoto systému Artemis místo NEDC ze strany komise, anebo mm, měli jste nějaké kontakty, setkání či výměny názoru na toto téma s komisí? Co se týče těchto výměn názorů, ne, my jsme zapojeni do technických diskuzí ohledně definování těch jízdních cyklů. Cyklus Artemis zakládá na výzkumných postupech, aspoň tak to já chápu, to pozadí vytvoření tohoto projektu ani ty cykly v LTC, e tam mm, samozřejmě jsou vždycky nějaké e, silné stránky či slabší stránky. A ještě další otázka. A co se týče toho scénáře, který představujete v té vaší zprávě a podle vašich simulací, to nejhorší scénář, který povede k malému snižování e, monitoringu dopadu NOx, vozidla a Euro 6 emitují pouze 0, o 0,6 méně procent emisí, takže můžeme očekávat, že po roce 2020 se to změní, že tam se to opravdu přiblíží k tomu nejhoršímu scénáři. Ano, ta vaše otázka se dotýká několika dimenzí. Jedno jsou ty vozidla Euro 6, jejich flotila ještě není rozsáhla, takže to bude potřebovat v podstatě novou celou generaci vozidel, ale určitě ty Euro 6 vozidla, ty splňují ty limitní hodnoty a do roku 2025-2030 tam budou podstatná vylepšení, co se týče těch monitorovacích stanic a registrovaných vozidel. Ještě tam nejsme a přejeme si samozřejmě zlepšit kvality vzduchu, samozřejmě eh, RDE testování a my se velice těšíme, jak eh, to, to přinese výsledky. Máme tu celou řadu jaksi kvalifikátorů, ty reálné emise, to eh, reprezentuje velice dobře ten reálný eh, cyklus v provozu a myslím si, že to bude zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji ehm, oběma eh, řečníkům za jejich eh, prezentace. Podvod eh, v rámci VV vedl k založení tohoto výboru, ale když sledujete veřejnou diskusi v Evropě, tak je zřejmé, že jsou tady i jiní výrobci jako Opel, Mitsubishi a Fiat, kde se předpokládá, že používali nelegální software a odpojovací zařízení. Měla vaše agentura nějaké poznatky o tom, nebo máte takové poznatky o tom, jaký výrobci používají používají taková zařízení odpojovací? Děkuji. První dotaz. Um, I can be very brief. The, the... Budu velice stručný. Odpověď je ne, nemáme žádné informace tohoto typu. Děkuji, tak se uh, pokusím o své štěstí u kolegy Ademse. Vy jste hovořil uh, o 400 eh, tisících předčasných úmrtích, eh, která jsou předpokládána. Můžete to říct i konkrétně? Pan Turmes eh, tady eh, velmi eh, řekl bych lehkomyslně, žongloval s mnoha čísly a mě by zajímalo, jaký vliv má dýzlová technologie, když jsou emise NOx tak vysoké na ty předčasná úmrtí. Neboli jaký je ten vliv doprava na silniční doprava 40% a 400 tisíc úmrtí. Co z toho souvisí eh, s týzlovými motory? Můžete ještě možná rozlišit, jaké euronormy mají jaké dopady v tomto smyslu? Děkuji. Ano, souhlasím s vámi, Tady se opravdu žonglovalo nejrůznějšími čísly. To máte pravdu. Pokud je o předčasná úmrtí, to číslo 400 tisíc to eh, souvisí eh, s eh, částečkami, semi-semi částečkami a s jemnými částicemi. V roce 2015 v té naší eh, zprávě jsme se zaměřovali na přínosy, které bychom získali, pokud by eh, se kvalita ovzduší přiblížila eh, evropským hodnotám. Víme, že jsou překračovány a jaké by byly tedy přínosy, kdybychom dodrželi limity. Měli jsme tam různý pohled, asi 200 tisíc životů ročně, to mm, by byl přínos a je tady asi jedna čtvrtina nebo 20 z těch 70 eh, tisíců úmrtí, pardon, omlouvám se, došlo by eh, k snížení o 17 tisíc úmrtní, pokud bychom eh, měli kvalitu ovzduší v souladu s evropskými normami. Děkuji, pan Paluči. Sí, grazie per... Děkuji Eh, za odpovědi, které jste poskytli. Je to v podstatě potvrzení toho, co již všichni věděli. Prosákly různé zprávy, informace, ale nestalo se nic. Nebyla žádná reakce. Eh, byly i podrobné informace k pružnosti, které jste poskytli ve čtvrté odpovědi na čtvrtou otázku. Eh, tam se to týká odchylek eh, v rámci laboratorních testů. Jak, jaký vliv to mělo na emise? Eh, pokud jde o e, tam e, ty pružnosti, o ty flexibility, tak tam jsme měli určité číslo. Mm, pokud jde o silniční e, dopravu, byla tam studie, která sledovala různé faktory a ukázalo se, že asi 16 spotřeby paliva, to bylo to navýšení, když jste, tedy ten rozdíl mezi laboratorními testy a testy v reálném provozu. O 16 se v reálném provozu zvýšila spotřeba paliva, ale sledovali jsme i jiné studie, také studie IKKT. A jedna otázka, která nás znepokojuje, je, že tato Toto číslo se zvyšuje. V roce 2001 spotřeba paliva v reálném procesu byla asi o 10 vyšší než v laboratořích, zatímco v současnosti eh, je to asi 30 až 40 takže se neustále využívají více tyto flexibility eh, ze strany výrobců. A proto vítáme iniciativy, které by měly vylepšit eh, situaci pružnosti. Já jsem hovořil o pružnosti, eh, která je využívána při testování tedy že to bylo využíváno v podmínkách testu, že se ta tolerance nebo flexibilita využívala. Co tím bylo přesně míněno? To eh, znamená, eh, my jsme tam uvedli několik příkladů, tlak v pneumatikách a eh, další věci, kde jsou dovolené flexibility, ale my doufáme, že v budoucnosti se to sníží v těch testovacích režimech. No to eh, přispívá v reálném provozu eh, ke zvýšení emisí. To je to, co jsme vypozorovali. Děkuji. Dobře, to by mi zatím stačilo. Děkuji, děkuji za, váš, za vaše příspěvky. Chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal uh, pan Adams, nebo, nebo ten kolega, nepamatuji si to úplně přesně, ale uh, jde o uh, nežádoucí důsledky um, těch nových technologií, pokud jde o emise amoniaku a tedy N2O dýzlové motory samozřejmě um, více šetří palivo, jsou úspornější z tohoto uh, hlediska a pak jsou tady také otázky pneumatik a tak dále. A jaká je tady priorita? Uh, my se tady jaksi točíme v kruhu, eh, vyřešíme jeden problém, zaměříme se na jeden problém, jiný se zase objeví, takže Eh, jaká je priorita, čeho bychom se měli držet, k čemu bychom měli směřovat naše priority v nadcházejících měsících a letech. Možná, že bych mohl začít nad následujícími roky a možná, že Martin to potom uh, dovede k těm měsícům. Z našeho pohledu je to otázka biznisu. My bychom eh, se samozřejmě, my bychom se z tohoto přístupu chtěli samozřejmě dostat ven. Eh, zajímá nás efektiva, efektivita celého eh, spalovacího motoru. Bílá kniha o dopravě tam má ambiciozní cíle dekarbonizace komise, než, bude, než přijde léto, také přijde s určitým návrhem na toto téma, takže z mého pohledu naší agentury dlouhodobý cíl by bylo dekarbonizovat odvětví Eh, dopravě. dopravy. Na to bychom se měli zaměřit a pokud jde o to velmi, takže odklonit se od fosilních paliv. Ano, Bílá kniha komise v roce 2011 pro oblast dopravy stanovila cíl Eh, že do roku 2030 by mělo dojít k 50% snížení, pokud jde eh, o počet konvenčně poháněných vozidel v městských oblastech a eh, v roce 2050 už by tam žádná taková vozidla být neměla, takže mm, dlouhodobě tady samozřejmě máme tyto priority. Já myslím, že jsem si vytáhl tu horší kartu. Tady se hovořilo o e, těm, těch vzájemných vztazích a kompenzaci e, NOx, CO2 a tak dále. Tady samozřejmě ta technologie e, by měla být optimalizována tak, aby se snížily všechny ty hodnoty a to si myslím, že je velmi pozitivní, ale samozřejmě další výzvou je potom ta samotná implementace. Pan Dams. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše dosavadní odpovědi. Chtěl bych hovořit o faktorech emisí. Členské státy je používají, eh, aby tedy eh, snížili eh, nebo tedy dospěli k určitým výsledkům, ale na straně 14 tam se hovoří asi o 300 milionech osobních vozidlech nebo eh, asi 100 tisíc v Spojeném království a vy eh, říkáte určitý vzorek, kde se měřil tento faktor, tak tam to bylo, eh, tam, tam bylo sedm vozidel, kde se to měřilo a na straně 12 hovoříte o tom, že současné faktory jsou proto poměrně nejisté, nebo že tam není velká jistota, tak mě by zajímalo, jak ta čísla jsou vůbec spolehlivá, do jaké míry lze na ně spoléhat. Jedna z výzev Eh, s těmi novými eh, generacemi vozidel a technologií je, že eh, tady potřebujeme dostatečné měření a mnohé vlády a instituce tady teď dělají více eh, měření ten novější generace vozidel a bude tady technické eh, zasedání tento týden, eh, kde se ty faktory nedávno měřily, diskutuje se o tom nebo bude se o tom diskutovat a my doufáme, že v závislosti na těchto diskuzích bude možné ty věci zaktualizovat a vycházet z těch posledních údajů nové generace. Ano, tam je určitý, um, omezení mně připadá eh, zřejmé, že eh, musíme navýšit eh, rozsah těch vzorků, ze kterých vycházíme. Můžeme předpokládat, že nějaké z těch snížení jsou vůbec spolehlivá. Není to pouze, nejsou to pouze tvrzené údaje. Tady jde také o politiky, které uplatňují nejen členské státy, ale i města a tak dále. Uh, Ten počet 7 se týká vozidel Euro 6. Eh, my máme také minimální měření pro eh, ta, ty předchozí stan, standardy. Pokud je o zóny s nízkými emisemi, to je zajímavá otázka. Pokud se podíváme po Evropě, tak úspěch těchto zón je takový eh, různorodý. Je tady řada faktorů. Samozřejmě nedostatečný výkon eh, posledních eh, generací vozidel je jedním z faktorů. Možná se nelze divit, že eh, mnohdy tyto zóny nedosahují kýžených výsledků. Děkuji za slovo. Padla tady eh, řada eh, významných otázek. Vy poskytujete tyto informace eh, již více než 10 let, ale zdá se, že nikdo nesáhl k žádné významné akci. Od roku 2007 se o tomto tématu hovoří na seminářích pořádaných DGNV v členských státech. Během briefingu komise, eh, zaregistrovali jste nějaký signál, že eh, se chystají k nějaké iniciativě, že se chtějí pustit do akce? Jak už jsme řekli v odpovědích na několik otázek, eh, tak jsme především spolupracovali s DGNV, se s, s, společným výzkumným střediskem a s Eurostatem. Naši kolegové z eh, DGNV poměrně jasně um, hovořili o svých ambicích, také, hovořili, také se hovořilo o odpovědnosti na straně členských států a také se hovořilo o nutnosti řešit tento rozpor. Bylo jim jasné, že aby bylo možné dosahovat eh, kvality vzduchu požadovaných příslušnou směrnicí a, a že tedy bude nezbytné eh, tento rozpor odstranit. Jak už jsem odpověděl na předchozí otázku, tak eh, tady eh, byla vyvíjena určitá činnost, ne, že k ničemu došlo. Eh, navazuji na to, co vedl pan Fedele. Naše zkušenost eh, k té organizace, která, nebo agentury, která se zabývá zásadami přibližných opatření. Nebylo to pro nás nějak snadné, jak už jsem řekl, během své prezentace v jedné ze zpráv eh, se jmenuje eh, lekce ze včasné výstrahy. Ale ty akce, eh, které následovaly, byly mnohem pomalejší a v menším rozsahu, než jsme se žádali. Pokud jde o doporučení do budoucnosti, my bychom eh, chtěli označovat vozidla nějakými štítky, stejně jako je to u jiných výrobků. A chtěli bychom, aby na vozidlech byla informace bylo označení o tom, jaké emise NOx produkují. Pan Salba? Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky. A vaše agentura v určitou dobu v posledních letech kontaktovala Evropskou komisi, aby zhodnotila nebo se bývala otázkou emisí NOx, anebo aby poukázala či řekla Evropské komisi, že emise NOx byly mnohem vyšší než ty právně stanovené hodnoty? Ano, Určitě v oblasti kvality vzduchu kolegové v DG Envy no, to zmínili. Já jsem hovořil také o workshopu, které DG Envy zorganizovala v roce 2010 a následně výsledky byly známeny výboru pro kvalitu vzduchu, tak, takže určité povědomí tam bylo. Také reakce ze strany členských států, další aktivita. A následujeme Gotemburský protokol, a zákonodárci také obměnili ten protokol, zavedli tam úpravy pro flexibilitu, což prošlo také v tom návrhu pro národní emisní schémata. A, a my si tedy uvědomujeme vysoké emisní hodnoty a bylo jasné, že na nadcházejících zasedáních to bude problematická otázka. Děkuji. Ještě na druhou stranu o nějaký kolega z Evropského parlamentu byl s vámi v kontaktu s vaší agenturou v rámci legislativního procesu směrnice 2007-46, co se týče homologace a motorových vozidel, anebo v rámci projednávání nařízení 750 z roku 2007 o homologaci eh, eh, motoru vozidel. Nějaký kolega z tohoto parlamentu byl s vámi v kontaktu, abyste se dostavili na nějaké zasedání nebo schůzku. Já si eh, nepamatuji žádnou eh, příležitost, kdyby jsme byli požádáni o setkání, abychom zastupovali agentury eh, ve věci homologace. Určitě ne tedy já ani kolegové z mého oddělení, tedy nevím o tom, že by k tomu došlo v minulosti. Nejsem o tom přesvědčen. Děkuji. Paní Šolnemose, prosím. Děkuji. Můžete nám poskytnout nějaké doporučení pro budoucnost, co se týče zajištění toho, že naše systémy homologace budou uspůsobeny, aby opravdu plnili i ty obavy vyjádřené vaší agenturou, nevládními organizacemi nebo jinými stranami? Máte nějaká doporučení? Jedním z těch důležitých bodů diskuze je právě ten rozdíl mezi vědou a rozhodovacím světem politiky. Tady je určitě velké spoždění, co se týče uznávání toho problému ze strany zákonodárců, takže jakékoliv rozhodnutí pro snížení toho spoždění je přivítáno a máme opravdu i aktualizaci těch pravidel pro snižování emise a takže i u těch RDE, i u nových e, jízdních cyklů e, tady ano, budou určité povinné plnění podmínek, ale je třeba na to dohlížet, prověřovat, abychom zajistili, že to bude vylepšení. Litujete něčeho, e, co se týče postupu a vaší práce z posledních let, že se mohlo i na základě vašich postupů něco zlepšit? Já doufám, že jsem byl schopen eh, v tom úvodu dostatečně vyjádřit tu pokoru eh, práce naší agentury. Já jsem předeslal, že eh, nám to trvalo, abychom se opravdu zpětně zaměřili na všechny ty zprávy. A já jsem zdůraznil i to, že vám zašlo ty dokumenty. Opravdu se snažíme být pokorní kdybychom mohli něco dělat jinak, věděli bychom o tom. A ještě možná k té připomínce, která tu zazněla před chvíli, je to otázka zacílení a toho, aby prostě ta informace byla zacílená a maximálně umožnila ten rozhodovací proces a i o tom briefingu v dopravnímu výboru z roku 2011. Tady si prostě nejsem jistý, jak ještě lépe zacílení můžeme být. Děkuji. Mohla bych také stročně eh, dodat jednu připomínku. Není to jenom rozdíl mezi eh, zákonodárci a vědou, ale je to také ten, ta díra, jak si je to taková zásadní otázka. Vy nejste takovou první vědeckou organizací, kterou máme, ač je to velice užitečné všechno to, co říkáte, ale jak je možné, že žádný akademik nepoložil tu otázku, když tu vnímáte, tu mezeru, jak je, jaká to může být příčina, když třeba i žádáte vaše nadřízené o ten mandát, když je tu určitá možnost tím používání těch odpojovacích zařízeních už někdy od konce 90. let. Prostě jenom, aby se ty frustrující otázky tady pořád neopakovaly. A ještě dám slovo panu Torvalcovi. Děkuji, paní předsedkyně, ta vaše otázka. Eh, na tu zodpověděl i Hans Christian Andersen už před několika staletími. Jednou z těch otázek, které se tady tak nějak vznášely v průběhu celé debaty. Kromě toho mea culpa, mea culpa, což jsem si také vyslechl, tak um, to tady tak nějak pod tím radarem pořád eh, polétává. Myslím, že Frederik tu řekl, že jedním z těch důvodem je to, že my nepracujeme způsobem, jak bychom měli, ale možná jsou tu i jiné otázky, tedy že vaše organizace, ne ta interní, ale třeba ta vaše správní rada s těmi 32 členy, tak první takový dojem, kterého jsem nabil, že taková rada o 32 členech z 28 různých členských států asi nebude pořádně fungujícím orgánem. Takže možná bychom se měli začít zamýšlet nad tou strukturou toho, jak ty věci mají fungovat. Já nechci, abyste nyní říkal, ano, naše rada eh, to teda naprosto pokazila. A myslím, že bychom se měli začít zamýšlet nad tím, proč prostě ty věci nefungovaly tak, jak eh, měli, když paní předsedkyně na to poukázala, když to tam prostě stalo, stálo černé na bílém a nikdo si toho jaksi nevšiml. Já bych chtěl zareagovat jenom konkrétně k té eh, naší radě. My jsme organizací, která je podrobena periodickým přeskumům, hodnocení, to nedávné, jak si prokázalo, že efektivita interní struktury byla, řekněme, solidní. A ještě to mě vede eh, k druhé připomínce, Chtěl bych zareagovat na některé připomínky, které tu tak nějak obecně zazněly ohledně našeho mandátu. Jakožto organizace jsme v nadcházející době také podrobeni dalšímu hodnocení, také pravidelnému hodnocení v rámci Better Regulation a to znamená, že jakožto organizace naše agentura bude tedy hodnocena také podle kritérií efektivity, výkonnosti, přidané hodnoty pro Evropu, koherence a také relevantnosti našeho mandátu. Toto hodnocení my samozřejmě vítáme, přejeme si být ještě lepší a Určitě to bude také příležitost pro to, aby se vyřešily některé ty eh, věci, které tu jasně zazněly v průběhu této odpolední diskuze. Děkuji, paní Klun. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych se chtěla ještě vrátit eh, k té připomínce předřečníku, tady 2011 a ten briefing eh, výboru pro dopravu, jasný důkaz toho překročení emisí u homologaci. Určitě jste to musel zaznamenávat tedy opětovaně v minulosti. Takže to musí být určitě vysoká míra frustrace, takový alarm, který tu zněl Eh, že jsou tu tedy vysoké úrovně NOx, které mají podstatný dopad na veřejné zdraví. To je, myslím, zásadní eh, téma. A ještě tedy v těch vašich diskuzí v rámci s komisí i s parlamentem, Mysleli jste si, že to nelegální testování nebylo adekvátní, nebo vyvstaly tam ty zařízení, jako odpojovací zařízení? Už určitě jste museli už mít uh, nějaké podezření. A já tady ještě k té zkušenosti, tedy kterou jsme měli z pravidelných setkání s kolegy z dopravního výboru. Já nevím, eh, zda i někteří z vás sedí v obou výbrech, ano, já sama. Takže z našeho hlediska a to byly opravdu živouci rozpravy, když jim tam předkládáme ty naše zprávy. Ano, i v dopravním výboru je to velký zájem a někteří členové dopravního výboru zaznamenali ten nárůst dopravy, ale nahlíželi na to spíš jako ukazatel úspěchu jako takový. A když jsme tam přišli s tím sdělením o environmentálním dopadu, tak jsme nevždy jak si cítili, že jsme byli vítanými hosty pro některé členy dopravního výboru. A pak ta konkrétní otázka ohledně nelegálnosti a těch odpojovacích zařízení. Já se omlouvám, že vás zklamu. Neměl bych činit takové úsudky, ale prostě nemáme žádné informace nebo neměli jsme žádné důkazy o tom, že ty odpojovací zařízení stály za těmi právě rozdíly. Ale asi jste museli mít nějaké podezření, že to testování jaksi nebylo adekvátní, že tam museli být nějaké uh, důvody. To prostě nepřišlo takto z ničeho nic. Ten nárůst, prostě, který se zvyšoval. Ano, to přidružení k tomu testovacímu eh, způsobu nárůst emisí, to bylo známé. A ten nový evropský zní cyklus už eh, nebyl asi dostatečně vyžadující, co se týče poznatků o těch motorech. A už jsem vyčerpala moji časovou lhoutu. Děkuji. Děkuji vám, paní Griffin. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě, ale přicházím z jedné akce, která eh, vlastně také souvisí s eh, kvalitou ovzduší a dalšími věcmi a mohu vás ujistit jako členka výboru pro eh, dopravu, že velmi vážně bereme dopady na zdraví. Tady byla otázka politik, regionů a měst. My tady máme politiky, snažíme se na to nahlížet velmi strategicky a holisticky, sledujeme průmysl, životní prostředí, uh, Není to buď a nebo, ale snažíme se sledovat všechno. Zajímá nás energie, doprava um, a um, souvislosti se zdravím, dopady na zdraví. To je něco naprosto nezbytného. Musí to být takový holistický přístup. Mě by zajímalo, jestli vaše agentura uh, je eh, tím místem, eh, které by se mělo zabývat těmito věcmi, nebo si myslíte, že by tady měl být nějaký jiný orgán, Víme, že kvalita ovzduší zabíjí naše občany. Pokud jde o vaši zprávu o ovzduší z roku 2015, asi 400 e, tisíc předčasných úmrtí e, byla odůvodněna e, vystavením špatnému ovzduší v roce 2012. My tady vlastně takto způsobujeme důsledky pro naše občany. A komise by měla přece jednat eh, hm, na základě zjištění komise, nebo co by se mělo změnit. Pokud jde o ten systematický, holistický přístup k těmto, k těmto oblastem. To můžeme pouze podpořit, to je také v souladu s našimi analýzemi, analýzami eh, naší agentury. Musíme tady mít přístup napříč různými eh, oblastmi, jenom tak můžeme řešit výzvy pro životní prostředí. Pokud jde o otázku k našemu mandátu, já už jsem dříve na to odpovídal v rámci toho současného mandátu, který máme a který byl eh, stanoven parlamentem a radou, není možné, abychom tady měli nějakou jinou úlohu, regulační úlohu a eh, v tuto chvíli probíhá, nebo my jsme podrobeni evaluacemi eh, a, tam se bude řešit i náš mandát a já jsem tady již odpovídal na jednu otázku tak, že pokud by evropské instituce rozhodly eh, změnit náš mandát někdy v budoucnosti a dali nám větší eh, dohledovou roli, tak by to eh, znamenalo, že budeme potřebovat velkou politickou podporu a finanční zdroje vlastně naše organizace by se do něčeho takového nic snad nechtěla pouštit. Eh, s ohledem na naši reputaci. A pan Turmes jako poslední. Eh, já bych se chtěl vrátit k vašemu prohlášení, že jste se eh, setkali s JRC v roce 2007 Slíbili jste nám, že nám poskytnete kopie dopisů, briefingů eh, pro generální ředitelství pro životní prostředí a také pro pana Potočníka, který tehdy byl komisařem. Bylo by pro nás nesmírně zajímavé, eh, kdybychom eh, měli tyto věci k dispozici, také pokud jde o JRC, již v roce 2004 a až do dneška, protože to, díky tomu bychom lépe pochopili, kdy probíhaly jaké testy a kdy, kdy byly k dispozici výsledky. Mohu pouze říci, že všechny informace, eh, které, nebo informace, eh, které máme, vám samozřejmě dáme eh, k dispozici. Pokud máme nějaké dokumenty, tak samozřejmě je dáme k dispozici vašemu výboru a, a v Kodani se na to podíváme, na všechny ty dokumenty a dáváme je k dispozici. Pokud je o ta čísla, 50 tisíc předčasných úmrtí eh, kvůli tomu, že nedošlo k, ke splnění eh, pravidel eh, ročně pro jednu zemi. Není to strašné číslo? A jak by to vypadalo, kdyby to bylo dodrženo? Já si nejsem jistý, jestli to číslo těch 50 tisíc, kde se to vlastně vzalo. My tady máme různé stroje v Evropské unii Eh, říkalo se, že je tady 70 tisíc za rok 2012. Bylo by dobré, eh, kdyby se, jsme to měli k dispozici písemně, protože je to opravdu relevantní. My tady máme skandál, který je podle mě největším eh, skandálem eh, ohledně podvodů v Evropě. Vychází to z roku 2004 a my potřebujeme alespoň nějaký hrubý odhad počtu předčasných úmrtí za rok, protože téměř více lidí eh, umírá kvůli znečištění vzduchu z dýzlových motorů než eh, v nehodách na silnici. Takže my od vás potřebujeme opravdu relevantní eh, údaje o tom, o kolik méně úmrtí by zde bylo, pokud bychom legislativu uplatňovali správně. My vám samozřejmě můžeme poskytnout určité odhady, buď odhady naší agenturu nebo jiných organizací. Eh, nyní bych chtěla uzavřít eh, toto setkání. Děkuji eh, panu Edemsovi a panu Mac mu. A děkuji vám za vaši otevřenost. Během tohoto setkání nebylo to jednoduché a myslím si, eh, že nám to dává možnost také k sebereflexi ohledně role Evropského parlamentu. Tady eh, velmi často sledujeme Evropskou komisi, pokud jde o zodpovědnost této věci v posledních letech, ale myslím si, že je zde místo také pro sebereflexi. Eh, se píšeme eh, podrobnou eh, zprávu k našim závěrům a pokud budete mít nějaké podněty k vašemu mandátu, tak budeme toto vítat, ale děkujeme vám v každopádně za to, že jste přišli mezi nás a že jste otevřeně odpovídali na všechny otázky. Vážení kolegové, závěrem bych vás chtěla se zeptat, jestli máte něco k podu různé. Nemáte? Dobře, pak bych vás chtěla informovat, že příští zasedání bude 19 a 21. června. Jsou tady dvě důležitá setkání koordinátorů, kde se stavíme program druhé poloviny roku a pravděpodobně od vás budeme chtít nějaké podněty a pak tady máme setkání výboru 16. června, to bude celodenní zasedání, první celodenní zasedání